Ja, guten Morgen. Krásné dobré ráno, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych zahájil včera přerušené zasedání v 9 hodin. První bod je hlasování týkající se boje proti pašování cigaret a ochraně finančních zájmů Evropské unie. Spravodajkou je Monika Luzamakovej. A dnes máme volit, protože se tady jedná o téma, o které můžeme také otevřeně hlasovat. Jste proto, abychom měli veřejné hlasování? V tom případě můžeme rovnou vstoupit do hlasování. vote without. We can. It's not necessary. If you agree, if, if anybody is agreeing, we can do it. Uh, Yeah. You want before the. Uh... Takže chcete to před nebo po hlasování, paní Makové? jak si přejete? Pokud si přejete uh, před hlasováním, takže já navrhuji, říká předseda, abychom nejdříve hlasovali a potom se vyjádříte. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Takže je to jednotné hlasování a blahopřejeme paní Makovej. A nyní dostává slovo naše zpravodajka. Thank you very much. Děkuji. Přeskočím obsah, čeho jsme dosáhli při trialogu. Chtěl bych jenom vyjádřit eh, vděčnost eh, irskému a litevskému předsednictví, která byla velmi nápomocna při prosazování této otázky. Chci poděkovat eh, komisi OLAFu a vědnavacímu týmu Evropského parlamentu, kteří byli velmi nápomocni a pomáhali mi v obtížných chvílích, když jsme museli bojovat s OLAFem například a je dobré být v takovém týmu a my jsme díky tomu zvítězili. Děkuji mnohokrát paní zpravodajce. Ukazuje jednoznačné souhlasné hlasování, že tady panuje souhlas na našem výboru. Je to velice důležité téma, kde je důležité, abychom jasně artikulovali Eh, náš postoj. A tím pádem bych rovnou vyvolal další bod. Eh, mein Bericht. A to je zpráva ke změněnému postupu. Dovolte, abych nejprve vás informoval také z titulu zpravodaje o jednáních, která jsme vedli. Nejprve Eh, jsme se zaobírali článkem 318 o způsobu práce Evropské unie a máme hodnotící zprávu eh, zacílenou na výsledky práce Evropské unie a to nám jako Evropskému parlamentu poskytuje jedinečnou příležitost, abychom naše politické cíle, to znamená politické cíle Evropské unie, cíle, které definovala komise či definuje komise, spolu eh, zahrnuli a integrovali investovali do evropského rozpočtu. Eh, veřejné rozpočty jsou eh, spíše orientovány na vstup než na výstup, čili spíše je to otázka, kolik peněz bude dáno k dispozici a kolik peněz se vydá. A málo se tážeme, jaké výsledky by měly být dosaženy těmito prostředky. Eh, a změna úhlu pohledu směrem k hodnocení výsledků ve řízení rozpočtu pod heslem New Public Management se diskutuje na všech úrovních a my jsme rádi, že už několik let na základě podnětu Evropské komise se toto dalo do pohybu. Evropský účetní dvůr, jehož zástupce tady srdečně vítám, také předložil návrhy v tomto smyslu. Návrh zprávy, která je vám dnes předložena, ukazuje určité možnosti, na jakých místech a jakým způsobem bychom tento přístup orientovaný na výsledky mohli zabudovat do řízení rozpočtu Evropské unie. A doporučuji vám, abychom možnosti, které máme z článku 318 ze smlouvy o založení Evropské unie, skutečně použili a tím posílili Evropský parlament. Na rozdíl od návrhu, který eh, je vám předložen, vám jako zpravodaj navrhuji po jednání s komisí nepatrnou změnu a dovolte, abych na tomto místě požádal zástupce generálního ředitele, lépe řečeno zástupkyni generálního ředitele komise, eh, přivítal mezi námi. My jsme vedli velice intenzivní rozhovory k tomuto tématu i k tématu vlajkové iniciativy, kde se jedná o otázku, jak by to mělo být integrováno do zprávy. Byly tady určité metodické potíže, které uplatnila komise a proto z mé strany návrh na změnu, který, pozměňovací návrh, který, který eh, máte k dispozici. No a tím pádem jsem vlastně řekl to podstatné k této zprávě. Navrhuji vám tedy, aby parlament vyzval komisi, Jo, to s námi nesouvisí asi ty hovory v sále. Takže Navrhuji, abychom jako parlament vyzvali komisi, aby předložila nový rámcový program a kromě toho bychom si měli zvážit, jak budeme nakládat s touto vlajkovou iniciativou či s vlajkovými iniciativami. Myslím si, že bychom to měli aplikovat na návrhy rozpočtu A samozřejmě prostředky vlajkové iniciativy jsou také součástí normálního běžného rozpočtového postupu. Tím jsem tedy zmínil podstatné body této zprávy. Se stínovými zpravodaji jsme také o tom již poprvé hovořili. A Eh, te ono, se to, ono se to všechno poslouchá tak nedramaticky a technicky, ale politicky viděno je to naprosto zřetelný další vývoj vedení rozpočtu Evropské unie. A pakliže budeme skutečně chtít přeměnit rozpočet orientovaný na výsledky, je třeba, abychom diskutovali o cílech, integrátorech a benchmarkách, eh, čili o faktorech, které nám umožní měřit tento přístup. Je to jistě obšírný, rozsáhlý, komplikovaný proces a my vyzveme, vyzýváme komisi, aby vyvinula takový návrh rozpočtu, který by obsahoval již takové indikátory měřící. A přitom můžeme již dnes říci, že komise nezačíná od bodu nula, protože již v minulosti byly zabudovány výsledky do rozpočtu a také snaha o hodnocení programu. O všech obsah eh, této vám předložené zprávy navrhuje naprosto jednotný systém a já doufám, že pakliže komise vykoná nezbytné přípravné práce, že tedy později i rada a další výbory naší sněmovny se budou moci aktivně podílet na definování politických cílů. Tím bych vlastně ukončil teď svůj úvod a dávám tuto zprávu k rozpravě. Přeje si někdo přihlásit se o slovo? Prosím pěkně, kolega Píper. Ano, milý pane kolego Tojrer, milý pane předsedo výboru, mohu vám jedně poblahopřát k tomuto návrhu. Je to iniciativa, která zejména eh, v období před volbami do Evropského parlamentu přichází skutečně zavčas, abychom využili nových legislativních možností pro posílení naší role při hodnocení, především při koherentním hodnocení aktivit Evropské unie. A proto vaše zpráva skýtá skutečně vynikající podněty. My ještě předložíme určité pozměňovací návrhy týkající se odpovědnosti komise při zpravování prostředků. Tady bude třeba ještě nějaké věci konkretizovat. A rovněž tedy uděláme určitou zásadní úvahu. Já sám jsem působil 15 let v ekonomice, eh, v obchodní a průmyslové komoře kde jsme se také zaobírali benchmarkingem, indikátory a hodnocením. Skutečně jsme se snažili to zdokonalovat a pak najednou přišly hospodářské krize. Jeden velký podnik zkrachoval a veškeré představy, které jsme měli, co se týkalo těch jednotlivých malých indikátorů, najednou přestali platit. A my jako politikové závisíme daleko více na rámcových podmínkách a představte si, že finanční krize pohltí evropský kontinent, převalí se evropským kontinentem. Co budeme dělat se všemi těmi benchmarkami? Musíme tedy dávat pozor na to, aby Evropská komise nepůsobila nebo nevyvinula pouze politický plánovací nástroj. Domnívám se, že dohodneme-li se na tom, že věci musí být flexibilní, aby bylo možno je přizpůsobovat i v jejich jejich systematice formulace cílů, pak to zajisté může být možnost, jak můžeme pokračovat dál. A dále bych rád upozornil ještě na, dále, na další záležitost. Pakliže chceme skutečně popsat nějaké měřící indikátory, pak nás zase budou měřit na tom, jak jsme dosáhli těch cílů a budeme-li formulovat cíle, které budou ležet příliš v odpovědnosti členských států, kde my jako evropské instituce možná se podílíme pouze 10-20 procenty na opravdové odpovědnosti za realizování těchto projektů a těchto cílů. Pak toto není čistě technická záležitost, ale také velice navýsost politická záležitost. Já bych tady raději doporučoval měřit struktury než indikátory orientované na podniky či na osoby tady se jistě, alespoň v oblasti odůvodnění eh, budeme ještě navrhovat eh, něco přístupu, ale jinak je to skutečně moc dobrá zpráva, eh, která tady slučuje nejrůznější oblasti, vnáší určitou koherentnost do naší politiky, ale na tom pozadí, že politiku nelze vždy plánovat. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, pane Pípe. Děkuji vám za to, co jste k tomu řekl. Následně tedy k tomu budu mít možnost se ještě vyjádřit. A kdo další se hlásí o slovo? Možná, že uh, pan kolega Gér, pokud ne, tak pan kolega Ody, prosím. Jean-Pierre, si, eh, si vous voulez. Takže pokud si přejete, Jean-Pierre, pane předsedo, váhám s vystoupením. Zpráva je kvalitní a kladu si otázku, zda souvislost eh, mezi hodnocením a absolutoriem existuje. Protože procedura absolutoria je klasickou rozpočtovou procedurou, kde je, že není udělána, udělána absolutorium. A vychází to tedy z účtu a příslušných eh, účetních operací. A hodnocení veřejné politiky je jiného charakteru. Pokud Evropská komise eh, nevykonává veřejné politiky o kterých jsme my jako spoluzákonodárci rozhodli, tak politická odpovědnost je vyslovení nedůvěry a nikoli neudělení absolutoria. Takže je mi líto, že vystupuji tak pozdě, pokud je o hodnocení absolutoria, ale já si kladu otázku, zda to hodnocení je nástrojem v rámci procesu absolutoria. A Evropská komise, která měla předkládat mnohem dříve a mnohem úplněji předkládat tyto hodnotící zprávy. Je lepší tedy pozdě než nikdy, ale kladu si otázku, zda bychom neměli vést obecnou politickou rozpravu v parlamentu a pokud tedy to hodnocení musí být také provedeno účetním dvorem, který ověří, zda veškerá čísla jsou správná. A potom bychom to měli posoudit politicky. Možná se pletu, já jsem vám chtěl sdělit tento dojem, který mám. Ta zpráva je skvělá a skutečně zdůrazňuje uplatňování smlouvy při aplikaci veřejných politik a to je slabina, která je nyní řešena. Ja, vielen Dank. Nikdo další, žádný další poslanec se o slovo nehlásí, nicméně kolegové Píper a Ody zmínili důležité otázky, ke kterým bych se chtěl ještě vrátit a předat slovo účetnímu dvoru a komisi, tak aby mohli na tyto otázky odpovědět. Jean-Pierre Ody položil otázku mezi, o, o vztahu mezi hodnocením a absolutoriem. Je to tedy součástí smlouvy, je to článek 318 a skutečně se v této souvislosti nabízí otázka, jak to bude konkrétně vypadat. Pan kolega Pípr zcela právem poukázal na to, že stanovování cílů a měření příslušných výsledků představuje i určitou povinnost vázání sebe sama na určité cíle podle kterých se musíme eh, měřit. To znamená, že ty indikátory pak mají velký politický význam, a to především tehdy, když Evropská unie eh, může plnění cílů ovlivnit pouze nepřímo a nebo vůbec, protože eh, je potřeba eh, tedy měřit cíle, které eh, ti aktéři nemohou ovlivnit. To znamená, že já nevím, jak je možno eh, te, tento rozpor vyřešit. Musíme o tom intenzivně diskutovat a možná, že by bylo dobré, kdyby se k tomu vyjádřil jak účetní dvůr, tak komise, kdyby nám dali určité prvotní informace o tom, jak e, budou s těmito e, problémy nakládat. Z politického hlediska můžeme konstatovat, že parlament a rada, ve které jsou zastoupeny členské státy, musí mít k dispozici informaci. E, členské státy spravují 80 prostředků ve sdílené správě a proto tedy potřebují znát závazné cíle Neznamená to, že by se ty cíle v průběhu času nemohly přizpůsobit nebo vylepšit. E, to znamená, že můžeme hovořit o Eh, určitých změnách v těch cílech. Nicméně rozhodující otázka zní, jestli se nám podaří eh, tady vytvořit větší závaznost při eh, aplikaci evropské politiky, při realizaci evropských cílů, tak, aby tu odpovědnost nešla Evropská, nesla Evropská unie a členské státy dohromady. Já alespoň takto chápu ten přístup. Nejprve tedy předám slovo zástupci účetního dvora. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman, for this opportunity to intervene this morning. Děkuji, pane předsedo, za možnost zde hovořit. Nejprve bych rád poděkoval za skvělou analýzu, kterou jste předvedl eh, ve své zprávě. Já si myslím, že eh, se tedy soustředíme na článek 318 a eh, musíme si uvědomit, a je dobré tedy, že váš výbor to vidí stejně. Účetní dvůr se k tomu vyjadřoval eh, třikrát, pokud jde o článek 318 a eh, zvláštní zprávu. V této souvislosti jsme konstatovali tři nejdůležitější věci. Za prvé, komise musí vytvořit zprávu eh, indikátorů výkonnosti, tak abychom se soustředili na kulturu výkonnosti. Za druhé, jak jste sám naznačil ve své zprávě, architektura a zpráva řízení a každoroční zprávy o činnosti představují tedy náplň těchto cílů nebo těchto indikátorů. A za třetí, Dosáhli jsme určitého pokroku, ale stále ještě jsou tu velké nedostatky, pokud jde o tuto architekturu zprávy. Kromě toho bych rád řekl, že eh, ve výroční zprávě, která vyšla počátkem tohoto roku, eh, soud, eh, Ruský účetní dvůr tedy konstatoval, že ty výsledky zatím nejsou uspokojivé a neodpovídají aplikaci článku 318. Možná bych k tomu mohl doplnit poznámku, že to hodnocení není moc šťastné, protože většinou hovoříme o hodnocení a ne vždycky tomu tak je. Účetní dvůr se proto domnívá, že e, bude trvat ještě několik let, než systém komise e, bude e, schopen poskytnout nezávislé objektivní hodnocení výsledků komise v jednotlivých politikách, tak aby bylo možno na základě toho udělit absolutorium. Kapitoly, které se týkají tří Eh, výročních zpráv v minulosti eh, se snaží tedy hodnotit eh, činnost komise právě z tohoto ohledu dokumenty, tedy představují základ pro informování komise a pro budoucí hodnotící zprávy analýza již přiměla komisi k tomu, aby zavedla určitá zlepšení na tomto poli a tento proces pokračuje. E, účetní dvůr již začal předběžně pracovat na roku 2013 a navážeme tedy na tento vývoj. V tuto chvíli účetní dvůr má za to, že by bylo nejlepší, kdyby komise tady vylepšila svoje výroční zprávy, pokud jde výsledky politiky, eh, kdyby tedy se soustředila na jasné indikátory, kdyby se neomezovalo pouze na to hodnocení a na to ujišťování, že prostředky byly vynaloženy, vynaloženy správně. Pokud jde o Eh, současný stav o článek 318, tak eh, je tedy potřeba, abychom i nadále do toho zahrnovali audity výkonnosti. Dovolte mi, pane předsedo, abych ve světle toho, co jsem právě řekl, vyjádřil přesvědčení, eh, že odstavci 3 63 a 64 a také úvodní ustanovení 1 až 2, 9 dobře eh, zohledňují některé myšlenky, které jsem dnes eh, přednesl a kromě toho se to tedy týká eh, zpráv za rok 2010-2012. V tomto smyslu bych tedy chtěl přednést určité návrhy. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, a nyní tady dávám slovo komisi, aby se k tomu vyjádřila. Nejprve pan Graf, prosím. Děkuji, pane předsedo. Komise vítá zájem o téma hodnocení eh, ekonomické výkonnosti a váš zájem o článek 318. A chceme vám poblahopřát k vynikající kvalitě vaší zprávy. Co se týče otázky, která zazněla z úst pana Odyho, zda by to mělo být používáno v kontextu absolutoria, jakožto důvod k vyslovení nedůvěry. To je politická otázka. Pro komise je velmi důležité, že jsme hodnoceni eh, na základě indikátorů a cílů, které jsou pod naší kontrolou. A vedli jsme, eh, pane Torere, velmi užitečnou debatu, abychom tuto věc vyjasnili. Evropa 2020 a její cíle nejen stanoví cíle pro komisi a samozřejmě komise se na tom podílí, ale také jsou stanoveny cíle pro EU jako celek a pro další klíčové subjekty na celém světě. Takže pro nás je velmi důležité, abychom spojili hodnocení naší výkonnosti a pokroky, které děláme, s programovými cíly, s programy, které jsou přímo kontrolovány Evropskou komisí. Abych eh, vám sdělil jeden indikátor. 57% eh, rozpočtu souvisí s cíly Evropy 2020, které jsou podporovány programy EU. A v tomto kontextu bych chtěl zmínit, že eh, pracujeme na otázce, kterou jsme také rozpoznali ve vaší zprávě, tedy rozpočtování v základě výkonnosti. A tak, jak jste naznačil ve svém úvodu, programová prohlášení poskytují uh, užitečnou informaci o částkách a ukazatelích a budeme analyzovat spolu s členskými státy a s dalšími klíčovými indikátory, jak můžeme zlepšit situaci v tomto kontextu. Nebudu to rozvádět a s vaším svolením, pane Torere, bych chtěl vyzvat eh, kolegyni, aby se vyjádřila k obsahu hodnotící zprávy. Děkuji, pane Grafe. Já bych chtěla poděkovat zpravodaj, tedy předsedovi za vynikající zprávu. My jsme, my jsme diskutovali s členy výboru a také s členy účetního dvora velmi konstruktivně a již jsme připravili tři zprávy k článku 318. A tak, jak ve svých usneseních o absolutoriu uznáváte, tyto zprávy se zlepšily. Víme, že máme před sebou ještě dlouhou cestu, ale když se podíváte na poslední zprávu podle článku 318, tak vidíte, že tu lepší kombinace informací o výkonnosti z, z různých zdrojů. Ale pokud jde o zpětnou vazbu souvisit s výkonnostmi, tak také vychází z výročních zpráv a chceme situaci dále zlepšovat. A vidíte v příloze akční plán v té minulé zprávě na žádost eh, účetního dvora a také na základě vaší žádosti. A příklad tohoto akčního plánu je, že ve zprávě na příští rok budou zahrnuty i výhledy na to, jak bude probíhat reporting pro rok 2014 až do roku 2020, tedy na další víceletý finanční rámec. A budeme vysvětlovat vlastně rámec jak u pokroku, tak u výkonnosti. Takže máme skutečně za cíl se v této oblasti zlepšovat a chceme se opírat o cíle i ukazatele, které jsou v rozhodnutí o MFF. A tím se dostávám konkrétně k vaší zprávě a k výsledkům dosaženým financováním EU. Protože cíle a indikátory v tom kontextu, který používáme pro hodnocení, eh, pramení z jednotlivých programů. A tyto programy jsou schváleni zákonodárci, vámi. Takže my vycházíme v naší práci z pokroku a z toho, o čem rozhodl Evropský parlament. A plně souhlasíme, že důraz by měl být na výsledcích dosažených. O tom není pochybnosti. Výsledky dosažené jednotlivými fondy, které pramení z rozpočtu EU a také souhlasíme s tím zaměřením na Evropu 2020, tam, kde ta souvislost existuje. Máme více zpráv k Evropě 2020 a já tu mám jednu z nich, která je ze statistického úřadu o ukazatelích, které podporují strategii Evropa 2020. A zde jsou ukazatele poměrně podrobně rozebrány. Článek 318 by se neměl omezovat na pokrok pro, při dosahování cílů Evropa 2020. Zpráva by měla být širší, protože celá řada aktivit Evropy 2020 jsou legislativního charakteru, přichází z členských států a nejsou přímo navázány na financování EU. A tato zpráva pro článku 18 by se měla týkat cílů a indikátorů specifických programů EU. Přičem, když je tam vazba na, na Evropské situaci, tak, tak to tedy skutečně spojíme. Chci opět poděkovat zpravodaji a my jsme zkoumali a budeme nadále zkoumat vaše doporučení a návrhy. A chci také zdůraznit, že článek, článek dle už právo na článku 318 by měla být kombinací skutečně zpráv o výkonnosti informací a informací z různých zdrojů. My víme, že zatím jsme vše nesplnili, ale budeme se snažit eh, dále pracovat eh, soustředěněji a pokračovat eh, v konstruktivním dialogu také s účetním dvorem. A chci vám ještě jednou poděkovat za vynikající zprávu, pane Pojedere much, Mrs. Uh, děkuji, paní Klinkail. Eh, děkuji vám za tuto odpověď a ptám se nyní poslanců, jestli mají nějaké otázky ke stanovisku účetního dvora a komise. Pokud tomu tak není, tak eh, Všem srdečně děkuji. Lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů vyprší 2. prosince a tím tedy můžeme opustit tento bod našeho dnešního programu. A dostáváme se k dalšímu bodu. Je to zvláštní zpráva účetního dvora o prostředcích, které směřují do rozvoje venkova. Spravodajkou je Karin Karnbach a ta jako první e, bude mít slovo. Takže prosím, Karin, máte slovo. Dobrý den, dobré ráno všem. Já zatím nejsem ve eh, vašem výboru příliš dlouho. Nevím, jestli se nebudu protivit nějakým eh, pravidlům, ale byla bych dobrá, kdybychom eh, tedy dodrželi to pořadí tak, jak vznikla zpráva, protože moje zpráva je v podstatě reakcí na audit. To znamená, že bych nejprve poprosila pana Jana Kinšta, aby se k tomu vyjádřil, protože moje zpráva je v podstatě reakcí kombinací a doplněním eh, toho, co sepsal účetní dvůr. Samozřejmě, že je to možné, že je to i běžné, eh, to znamená, že eh, tedy mohu předat slovo zástupci účetního dvora panu Janu Kinštovi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost představit tomuto výboru zvláštní zprávu účetního dvora. Rád bych zároveň poblahopřál paní Kadenbach eh, eh, k tomu, že připravila tak dobrý dokument a jsem také rád, že eh, velmi záhy po přijetí této zvláštní zprávy představila tuto zprávu vašemu výboru. Jak víte, v programovacím období 2007 až 2013 Evropská unie investovala 100 miliard euro na dosažení dosažení cílů eh, v rámci rozvoje venkově, venkova. Eh, klíčovým prvkem při informování politiků o těchto prostředcích je systém eh, monitoringu a hodnocení. Účetní dvůr při příležitosti dřívějších zpráv poukazoval na slabá místa v při monitorování a hodnoceních. A tato zpráva chce ještě jednou zdůraznit, že tato slabá místa podrývají povinnosti členských států a komise, aby eh, řádným způsobem zpravovaly evropské prostředky. Schrnu to celé do jedné věty, pane předsedo. Komise a členské státy neprokázaly dostatečně to, čeho se dosáhlo, pokud jde o rozvoj venkova a příslušné cíle. A eh, Evropská unie tak eh, nemá dostatečné ujištění, že prostředky byly by naloženy správně. Dovolte mi, bych v této souvislosti položil tři otázky. Co se pokazilo? Náš audit dospěl k závěru, že členské státy a komise se příliš mnoho soustředily na investice, na vynakládání prostředků a ne na dosahování cílů. Eh, všechno to začalo tím, že komise schválila RDP, které eh, tedy nebyly, neměly eh, dostatečné cíle. Dále se nevěnovala dostatečná pozornost eh, kvalitě dat. Eh, účetní dvůr dospěl k závěru, že data v rámci hodnocení a monitoringu nejsou spolehlivá, jsou nekonzistentní a někdy nejsou příliš relevantní. Kromě toho komise a členské státy nedostatečně využívají tyto informace během každodenní zprávy, nesnaží se zlepšovat efektivnost a účinnost opatření v rámci rozvoje venkova. Eh, naše hodnocení dospělo k tomu, že kvalita těchto eh, dat je eh, slabá. Eh, na počátku sedmého víceletého finančního rámce tedy nemůžeme podat jasné odpovědi na takové otázky, například byla opatření dostatečně efektivní, dosáhli jsme cílů a Používali jsme účinně prostředky z rozpočtu? Druhá otázka. Co mají udělat členské státy? Členské státy by měly využít výsledky monitoringu tak, aby se více soustředili na dosahování cílů. To znamená, že členské státy by měly identifikovat konkrétní a měřitelné cíle, eh, tak, aby dosahovali výsledku. U každého opatření by měly přemýšlet o tom, jak budou schopny procházet, jestli prostředky byly vynaloženy efektivně a měly by zavést opatření eh, na sběr těchto potřebných informací. A konečně v každoroční zprávě by členské státy neměly prokazovat pouze využití prostředků z rozpočtu, ale měli by prokázat i to, čeho dosáhli a jaká opatření budou přijata, pokud výsledky nejsou uspokojivé. Za třetí, co by měla udělat komise? Komise zároveň musí zlepšit svoje výkaznictví, pokud jde o výsledky na Evropské unii nicméně je zároveň omezena eh, kvalitou informací, které obdrží od členských států. V, mnohem programova- v novém programovacím období komise navrhla určitá zlepšení, pokud jde o systém hodnocení a monitoringu, nicméně musí zároveň zajistit, že to vytvoří eh, spolehlivé a konzistentní informace o dosažených výsledcích a to, pokud jde o jednotlivá opatření v rámci rozvoje venkova. Klíčové je, že komise nyní má příležitost soustředit se na účinnost, efektivnost miliard euro, které tady investujeme. Evrops- eh, členské státy eh, tedy investují miliardy do svých programů rozvoje venkova. Pokud členské státy jasně neřeknou, čeho chtějí na základě prostředků z evropského rozpočtu dosáhnout, komise by neměla jejich plány rozvoje venkova schválit. Eh, dosáhli jsme celé řady pozitivních eh, změn, které jsou obsaženy v novém designu víceletého finančního rámce na léta 2014 až 2012. 20, pardon. Eh, jde například o to, že tu jsou lepší hodnotící plány a že tady máme solidnější indikátory hodnocení. Přesto musím konstatovat, že je tu celá řada zásadních otázek, kterým se musíme věnovat návrh nařízení o rozvoji venkova nebude důvodem k tomu, abychom změnili postoj, abychom se více soustředili na dosahování výsledků. Za druhé, eh, výsledky eh, jsou monitorovány eh, na úrovni oblastí, ne na úrovni opatření. Podle našeho názoru bychom měli mít v rámci rozvoje venkova vlastní logiku a soustředit se na výsledky. Pokud nevíme, jak účinná jsou individuální opatření, jak účinně díky nim dosahujeme cílu, nemůžeme identifikovat to, jak je jednotlivá opatření přispěla k dosahování celkových cílů. E, myslím si, že právě proto bude velmi složité identifikovat opatření, která se musí v rámci programového období vylepšit. E, poté, co jsem tedy přednesl tato základní poselství, dovolte mi, abych e, tady svoje, svůj příspěvek ukončil. Děkuji, pane předsedo. Much, uh, Mr. Kim. Děkuji, pane Kinšte za vaše poznámky. Äh, a nyní tady opět předávám slovo paní zpravodajce a následně tady přistoupíme ke všeobecné rozpravě. Takže nejprve má slovo paní Karenbach, prosím. Yeah. Thank you, Mr. Kinch, for your, uh... Děkuji, pane Kinšte, za váš úvod a za vaši prezentaci. Já budu pokračovat anglicky, protože ve zprávě jsme se snažili tyto věci zopět a má zpráva pouze v angličtině, takže to doporučení znamenají, že chceme zahrnout následující doporučení do zprávy. Za prvé chci podotknout, že potřebujeme skutečně zelenější a plně legitimní společnou zemědělskou politiku, která skutečně vyjadřuje zásadu veřejných výdajů pro veřejné statky. A to představuje skutečně modernizaci společné zemědělské politiky. Tato politika musí poskytovat eh, prospěch pro veřejnost a nejen pouze pro zemědělce. Chci také podotknout, že programy rozvoje venkova jsou důležitými nástroji pro vytváření pracovních míst a podpory růstu, aby zemědělství bylo konkurenceschopnější a aby také došlo ke zlepšení životního prostředí. A tato opatření pokrývají jednak opatření, která se týkají jednotlivých zemědělských eh, farem. A je důležité, aby tato opatření také eh, se týkala celé škály příjemců a řešili různé cíle. A chci také zdůraznit, že monitoring a hodnocení jsou klíčové a považuji za důležité, aby Evropský parlament a veřejnost věděli, zda prostředky EU jsou řádně vynakládány. A chtěli bychom vyzvat členské státy, aby stanovily měřitelné cíle ve svých programech rozvoje venkova. Soustředili se na výdaje v oblasti rozvoje venkova a na to, co mají plnit. A komise by měla zajistit před schválením, aby členské státy v programech rozvoje venkova obsahovaly jasné cíle, které poskytnou informace o dosažených výsledcích plánovanými akcemi a aby včas informovali politická rozhodnutí, o politických rozhodnutí pro další programaci období. Jsme znepokojeni tím, že Evropský účetní dvůr zjistil, že současné hodnotící mechanismy neposkytovaly informace, které ukazují, zda ty politické cíle jsou využity co nejefektivněji. A proto žádám, aby Evropský parlament byl jasně informován o dosažených cílech při vynakládání prostředků v rozvoji venkova. Téměř 100 miliard euro bylo alokováno pro dosažení cílů v oblasti rozvoje venkova ve finančním období 2013 a dalších 58 miliard bylo věnováno z vlastních zdrojů členských států. A souhlasím s tím, že Evropský účetní dvůr s účetním dvorem, že zlepšení při hodnocení by měla proběhnout pro zbývající období, aby se zajistilo, že rozpočet EU je správně čerpán. Vyzývám členské státy, aby bezprostředně využili monitoring a hodnocení pro zlepšení zaměření na výsledky a doporučuji, aby komise a členské státy zlepšily hodnocení výsledku programu rozvoje venkova v současné finančním období a využila zjištění pro zlepšení programu rozvoje venkova pro následující rozpočtové období. Vyzýváme komisi, aby zlepšila program rozvoje venkova pro léta 2020 abychom dosáhli užitečného nástroje pro členské státy a komisi, který bude generovat relevantní údaje, které budou použity pro hodnocení. A zdůrazňuje, zdůrazňuji potřebu rozvinout spolehlivé ukazatele, které umožní srovnání mezi členskými státy a nebo regiony a sledování výsledky jednotlivých opatření v oblasti rozvoje venkova a jejich příspěvek k dosažení priorit EU. Má za to, že členské státy potřebují společný systém monitoringu. To je jeden z hlavních problémů. A je třeba zajistit, aby komise analyzovala rozsah pokroku a dosažení definovaných cílů a jejich dopad a efektivitu na úrovni EU. A vítám práci, která je v současné době podniknuta komisí a členskými státy, aby definovali povinný rámec ukazatelů pro monitoring v roce 2014-2020 podle programu rozvoje venkova. A vyzýváme, aby zajistili, že programy rozvoje venkova budou vypracovány s těmito jasnými požadavky pro používání indikátorů. že uplatnění specifických cílů musí mít určitou míru jednotnosti na různých územích a proto je nezbytné zamezit rozptýlení v oblasti regulace, aplikace a rozpočtování a poskytnout tomuto opatření jednotnost při realizaci v členských státech. A vyzýváme komisi, aby zajistila, že Evropský parlament bude dostávat včas roční zprávy o plnění, které se předpokládají v roce 2017-2019, aby bylo možné vyhodnotit výsledky ukazatelů a jejich dopad na regionální roz, roz, na programy rozvoje. Děkuji mnohokrát. Teď bych zahájil rozpravu k této zprávě. Nejprve se přihlásil pan Gajer a potom paní Gresle. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval Karin Karnbachové a samozřejmě také panu Kinštovi jako příslušnému členovi účetního dvora za tuto cennou eh, zvláštní eh, specifickou zprávu. Ve mě velice toší, že tato zpráva připomíná trošku jeden smutný večer, který jsem zažil s tajemníkem zemědělského ministerstva a spolkového ministerstva pro hospodářství Nebyl jsem tam sám, ale doprovázel mě křesťansko-demokratický kolega a zažili jsme situaci, kde tedy na sebe narážely e, zájmy, protože na německé straně všichni zástupci zemí, jakož i spolkový zástupce, nebo zástupci Spolkové republiky Německo, vycházeli z názoru, že ve společné zemědělské politice jde o to, aby se do Německa dostalo co nejvíce peněz, minimálně aby ty peníze, které my jsme zaplatili, se zase mohly použít v německé oblasti. A to je postoj, který je poměrně rozšířen mezi členskými státy, ale my se s tím tady nemůžeme smířit, eh, protože používání těchto peněz je vázáno na podmínky. A když se země zajímají jenom o to, aby ty peníze dostaly zpátky, aby mohly dosáhnout nějakého efektu, nebo taky ne, pak eh, narážíme na takovou situaci, jaký tady velice <laughs> trefně analyzoval účetní dvůr. S tím se musíme intenzivněji zaobírat. Myslím si, že Venkovský rozvoj je záležitost, které bychom měli věnovat větší pozornost a zároveň se zaobírat chybovostí. Pak, když si správně vzpomínám na zprávu účetního dvora, tak je to oblast, eh, která vykazuje největší chybovost v celé Evropské unii. A pak tedy páka, kterou musíme nasadit, abychom zavčas redukovali chyby, jistě smysluplné ve smyslu rozpočtové kontroly. Proto navrhuji, a jistě se s panem doktorem Píprem ještě posadíme, abychom vypracovali nějaké usnesení a zohlednili toto v něm. Také bych navrhl, abychom se intenzivněji zaobírali tím, co lze udělat. Aby do nového nařízení o venkovském rozvoji jsme to mohli nějakým zapra- způsobem zapracovat, to je příliš pozdě. Ale co můžeme udělat pod Prahově, jak si pod Prahem toho legislativního nařízení? Co můžeme ještě učinit pro to, aby ten žalostný stav eh, jsme změnili? A my jsme se mezi koordinátory nakonec také dohodli na tom, že zvláštní zprávy účetního dvora které podle našeho názoru si obzvláště zasluhují, aby se s nimi intenzivněji zaobíralo plénum Evropského parlamentu, abychom z toho udělali téma zprávy z vlastní iniciativy. O tom bychom měli jistě popřemýšlet. Možná, že už asi to už ne, nedopadne před volbami, eh, protože sloty pro zprávy eh, z, vlastního, z vlastní iniciativy jsou již obsazeny, takže v tomto legislativním období asi už to nevyjde ale po volbách jistě situace nebude ještě tak důkladně změněna, že by nebylo možné, abychom tu zprávu z vlastní iniciativy ne Pero, jedné, děkuji mnohokrát a není paní kolegyně Kresle, děkuji mnohokrát. Já bych se ještě chtěla zeptat na, po ownershipu pracovního dokumentu protože já nejsem přesvědčena o pracovním dokumentu. Máme tady chybovost 7,9% v roce 2012, proti 2011 jsme měli 7,7% generální ředitelství Agra vyslovilo rezervu, či vystavilo rezervu ve, svém, ve své zprávě a my tady prostě děláme jako by to všechno nestálo ani za zmínku. A proto to není zmíněno tedy. A ráda bych řekla, že v této oblasti máme podobný problém jako ve strukturálních fondech. Čili připomínáme, že je nutnost eh, kontrol. A co, co říká účetní dvor, co to znamená ty kontroly, jaké to jsou kontroly? A to bych chtěla, aby to bylo speci sofistikováno. Za prvé se to týká přesnosti kontrol a za druhé se zdá, že to všechno není skutečně tak užitečné, aby to mm, vedlo ke zlepšení systému. A když to nevede ke zlepšení systému, je to zbytečné. Otázka je, co s tím uděláme mně přijde ten pracovní dokument příliš repetitivní. Pořád se tady opakuje, opakují doporučení účetního dvora, no to je sice pěkné, ale kde je náš příspěvek pro opravdový rozvoj venkovského prostoru? Tuto otázku si musíme položit. Já si myslím, že to je důležitý program. A v nařízení roku 2013 se snažíme sloučit obě nařízení stejnými prováděcími pravidly, pravidly. Zejména co se týče kontrolních systémů, co se týče tedy kontroly účetního dvora. Tady vykazují podobné problémy, ale otázkou je, co uděláme do roku, do konce volebního období, promiňte, když se nám nepoří, nepodaří zřejmě snížit tu chybovost. Protože projekty jsou důležité pro rozvoj venkovského prostoru a když se podívám, jak jsou členské, zdrženlivé členské státy s informacemi na straně 43-44 nějaká tabulka, kde se uvádějí údaje, nebo taky neuvádějí, tak je třeba říci, proč členské státy Eh, nechávají sedět Evropskou unii takzvaně na sucho. Takže je důležité, aby se s tím něco udělalo. No, mně přijde škoda, že ta zpráva byla tak spíchnutá na rychlo. Uh, nemáme moc času na to, abychom si to důkladně prostudovali. Alespoň tolik jsem chtěla říct, pane předsedo, děkuji mnohokrát. Máte další, jsou tady další přihlášky do diskuse? Nikoliv, takže teď si dovolím dát slovo zástupci komise. A to je pan Uvár. Srdečně vítejte, prosím.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 za slovo. Děkuji paní Kadenbachové, panu Kenštovi, vážené dámy, vážení pánové, členové výboru. Rád bych poděkoval eh, za příležitost tady představit zvláštní zprávu účetního dvora. Rád bych také poděkoval eh, paní Kadenbachové za eh, její doporučení a úvahy. Komise by ráda zdůraznila, že pokud jde o víceleté plány, například v oblasti rozvoje venkova, výsledky a dopady eh, mohou být ohodnoceny pouze tehdy, pokud provedeme hodnocení. Měl bych doplnit, že pokud jde o hodnocení, eh, dojde tomu hodnocení ve zprávě, která bude následně zveřejněna v roce 2016. Komise má za to, že hodnocení efektivnosti opatření eh, musí proběhnout na základě eh, indikátoru výsledků. Musíme tedy hodnotit efektivnost politiky, ale také další otázky, například eh, relevantnost a spojitost s dalšími politikami, které s tím souvisí. Kromě toho musíme konstatovat, že komise má za to, že pokud tedy konstatujeme měřitelné cíle, indikátory dopadu, tak eh, musíme Eh, si uvědomit, že celá řada věcí je ovlivněna externími faktory. Pokud jde o současné programovací období, ta komise společně s členskými státy přijala opatření, tak aby zlepšila koncept programu od počátku, to znamená eh, zveřejňo, eh, schválení programu rozvoje venkova. Komise musí hodnotit, jestli logika intervence a přijatá opatření opatření odpovídají evropským eh, cílům, národním plánům a jestli také eh, jsou v souladu s právním základem. Samozřejmě, že vždycky je možnost se zlepšit. A eh, v roce 2009 řídící orgán požadoval to, abychom poskytli a zlepšili cíle pokud jde o každý z programů. E, řídící orgány ve členských státech by pravidelně měly zlepšovat tu e, skladbu cílů pro každé, každý program. Komise monitoruje situace, situaci a e, komunikuje se členskými státy velká část střednědobého hodnocení se eh, tedy týká hodnocení ex post mm, a na úrovni členských států to již z části probíhá. Jak jsem řekl, situaci musíme zlepšit pro příští programovací období. Pane předsedo, dámy a pánové, jak již zaznělo eh, v předešlém příspěvku, komise navrhla řešení pro celou řadu programů, které se týkají systému hodnocení a monitoringu v dalším programovacím období. Komise a členské státy finalizují nový systém monitorování a hodnocení eh, pro eh, společnou zemědělskou politiku jako celek a především pokud jde o programy rozvoje venkova. Jak už bylo řečeno, e, spadáme do rámce e, společných ustanovení e, a proto celá řada povinných indikátorů byla definována do budoucna tak, tak, abychom tedy zohlednili to společné, ale také specifičnosti programu. Eh, počítáme tedy s tím, že v každé z 18 oblastí budou eh, specifické indikátory a naše logika intervence se tedy opírá o eh, strategický přístup. Snažíme se zdůrazňovat šest priorit v duchu strategie 2020. V tomto kontextu máme 18 eh, oblastí, na které se soustředíme a tady tedy budeme mít příslušné indikátory výsledku. Další věc spočívá v tom, že eh, u, každého, u každé z těchto oblastí budeme požadovat eh, každoroční zprávu. Pokud ty výsledky se nebudou hodit eh, pro každoroční monitoring, tak jejich hodnota se bude určovat na základě hodnocení Eh, jedním způsobem. Takto to bude v letech 2017 až 2019 i později. Členské státy tady budou muset provádět hodnotící aktivity během celého programovacího období v souladu s plánem hodnocení, který tvoří součást programu rozvoje venkova. Eh, hodnocení a monitoring o dopadu politiky tedy bude lepším způsobem propojen s prováděním programu rozvoje venkova. Eh, zprávy o eh, tedy každoroční zprávy o hodnocení budou zároveň uvedeny do souladu se střednědobým hodnocením. Učiníme všechno, co bude nutné pro to, abychom tedy v rámci střednědobého hodnocení eh, dostali vhodné indikátory. Můžeme se shodnout na tom, že hodnocení a monitoring jsou při vytváření politik velmi důležité, nicméně eh, je potřeba zachovat rovnováhu mezi výhodami monitoringu a hodnocení a eh, cílemi a mm, administrativní zátěží, které to způsobí, kterou to způsobí. Komise má za to, že doporučení účetního dvora jsou vhodná a že dobrým eh, způsobem přispívají ke zlepšení politiky. Dovolte mi, abych vás upozornil na další prvek, který tu byl dnes dopoledne zmíněn. Eh, Generální ředitelství Agri těsně Eh, sleduje situaci eh, v chodě komise v eh, červnu předložila radě a parlamentu zprávu o zhoršení této situace a v této zprávě tedy představila důvody zvýšené chybovosti a zhoršení situace v oblasti chybovosti. Propojila to s akčními plány členských států. Nová legislativa a nové nařízení o e, rozvoji venkova článek 61 konstatuje, že členské státy by měly e, zajistit možnost kontroly toho, že akce, které jsou součástí programu, jsou správné. To znamená, že my velmi tvrdě pracujeme na tom, abychom chybovost snížili, protože je to problém, který se netýká pouze našeho fondu, e, týká se to i dalších strukturálních fondů e, pod společnou zprávou, jak již to již zaznělo. Nicméně by číme všechno, co je v našich silách, proto abychom tu chybovost snížili. Nicméně kontext, o kterém dnes hovoříme, je takový, že indikátory, které vytváří e, společný rámec pro monitorování a hodnocení, e, se musí vylepšit. E, jde samozřejmě o řádnost a legálnost těch výdajů a Kromě toho dnes analyzujeme velmi důležitý nástroj, který byl v rámci společné zemědělské politiky zaveden v roce 2007. Eh, je to ten CMF, eh, to znamená společný rámec pro monitoring a hodnocení, protože eh, to je nástroj, který prokáže svůj smysl v příštím programovacím období. My se tedy budeme snažit o to, abychom ho se, společně se členskými státy co možná nejlépe využili. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Děkuji. A nyní se ptám, jestli má někdo nějakou doplňující otázku. Pokud ne, tak se zeptám eh, paní zpravodajky, jestli se ještě jednou na závěr eh, chce chopit slova. Jedna doplňující otázka tu je, slovo má Jean-Pierre Ody, prosím. To není otázka, jenom poznámka. Myslím, že po těch zprávách a politických diskusích vidíme, že sdílené řízení je u konce s dechem a měli bychom skutečně se zamyslet na finanční organizací v Evropské unii. Sdílené řízení je nesmírně složité, ale chci pogratulovat k vynikající zprávě. Jo, a Gajo? A ještě pan Gajer. Možná to není dnes ten rámec pro to, abychom začínali s rozpravou, co můžeme dělat pod Prahem toho nařízení, aby se situace zlepšila. Samozřejmě chápu, že zástupci a zástupkyně Evropského účetního dvora odpovědní pro zemědělskou politiku eh, před nás předstupují s pětkrát chemicky pročištěným statementem a vysvětlují nám, co ještě není dobré a co se zlepší. To tedy s proměnutím slyšíme celý den. A s Mm, tohoto titulu mě zajímá situace spíš tím směrem, abychom vstoupili do konstruktivního dialogu s komisí o tom, co můžeme skutečně ještě učinit teď. Samozřejmě eh, s tím více pročištěným příspěvkem souvisí také to, jak a co se bude kritizovat ze strany Rady a ze strany Evropského parlamentu. Ale tady pro nás není pak rozpoznatelná ta politická substance celého, eh, teda toho všeho, promiňte. To znamená, že zřejmě v současné době nejste připraveni na takovou diskusi eh, a dnes asi k tomu není ani čas, ale proto určit určitý podnět. Eh, mě velice zajímá zpráva z vlastní iniciativy eh, protože pak bychom ho měli, jí měli vzít jako podnět, abychom komisi sdělili, co tedy Prahově pod možnostmi, které skýtá nařízení, můžeme ještě učinit, abychom zjednali nápravu. Děkuji. Děkuji vám. A teď paní Kresle ještě chtěla se chopit slova. No, stanovisko zástupce komise a já prostě mám stejný pocit jako předřečník. Vždycky, když máme nějakou zprávu, tak se pak říká, v příštím víceletém finančním výhledu bude všechno lepší. A když se zaobíráme tou situací, tak zase slyšíme, ano, skutečně tady jsou problémy, ale teď už nelze nic změnit, takže zase slyšíme, že v příštím e e eh, mezi na, v příštím výhledu finančním bude se všechno lepší. A to už jsme slyšeli dvakrát tedy za sebou. Jaké možnosti tedy existují v, možno, v rámci zjednodušení? Eh, kdo nemá dělat žádné chyby, kdo má nakládat s penězi. Eh, mně je potom na místě vždycky špatně. Dívám se na ty projekty, například minulý pátek jsem strávila celý s tím, že jsem se dívala na ty projekty. To jsou v podstatě všechno dobré projekty, ale Domnívám se, že ta vysoká chyboto, chybovost je způsobená také tím u otázky efektivnosti či užitečnosti. Tady máme určité otázky, protože v současné době máme příliš málo spolurozhodování mm, mm, a do jaké míry tedy ty evropské indikátory skutečně mohou hrát velkou roli. E, s tím by se měly zaobírat instituce mimo Evropský parlament, ale to bude trvat týdny a měsíce. A v tom, to by tedy musel přispět svou měrou i zástupce komise. E, teď prostě vypořádávat se nebo zaobírat se letem finančním výhledem považuje za naprosto zbytečné. Měli bychom relativně rychle stematizovat otázku implementačních problémů. Já bych byla pro, abychom prostě uspořádali slyšení k tomuto tématu a zaobírali se jak strukturními fondy, tak venkovským rozvojem a abychom si vyslechli, jak konkrétní lidé, kteří se s tím mají zaobírat, se s tím vypořádávají budou tady akta, v přenesené pravomoci a alespoň já bych považovala za důležité, abychom vyčkali alespoň to fázi školení, než se znovu do toho tématu pustíme. Ano, děkuji vám. A tím jsme dospěli k závěru rozpravy a poprosím paní zpravodajku, aby se na závěr ještě chopila slova. Já bych chtěla poděkovat za všechny podněty které zde zazněly, ale na závěr bych chtěla ještě konstatovat jednu věc, aby na venek nevznikl nesprávný dojem. Tato zpráva má název, zda může komisár členské státy prokázat, že rozpočtové možnosti EU pro rozvoj venkovského prostoru jsou smysluplně používány. Tady se nejedná o otázku, zda to, co bylo použito, jak to bylo použito, ale tady se jedná o ten důkaz, to je důležité, protože v minulém období jistě byla realizována celá řada smysluplných projektů, jenom se prošvihlo definovat ty indikátory a já velice doufám, že ten tlak, který se bude vyvíjet na členské státy, na komisu, že to přispěje k určitému zlepšení. A druhá poznámka, to je otázka komunikace. Ehm, chybovost to je něco, co musíme bedlivě proskoumat, ale pro mě to je, a to už jsem vlastně eh, řekla, protože jsem členkou jak výboru pro rozvoj, tak regionálního výboru a já jsem řekla, že mm, ta chybovost může také znamenat, eh, že se dobře zkoumá, že, že by se mělo přesněji zkoumat a důsledněji zkoumat. Eh, čili kdyby tam, kde není žádná chybovost, tak by se řekla, tady se asi vůbec nic nekontrolovalo, neproskoumávalo důležité je, zda se z té chybovosti poučím proto, abych do budoucna eventuálně, jak to řekla paní Gresle, se pokusila odbourat a zjednodušit byrokratické postupy, aby nebyla ta chybovost již systémově imanentní. A samozřejmě tady je třeba věnovat velkou pozornost tam, kde chybovost už není chybovostí, ale znamená určité zneužití. A to jsou pro mě dvě oddělené úlohy. A velice srdečně děkuji za to, že se to ubírá tímto směrem a já bych si přála od účetního dvora lepší interkomunikaci i směrem na venek, abychom ukazovali a poukazovali na to, co nefunguje E, myslím si, že pro Evropanky a Evropany je to velice důležité, protože se jedná o e, vydávání jejich daňových eh, prostředků, aby se dozvěděli, jak a kde jsou peníze používány a jak lze přenášet nej, zkušenost nejlepších postupů i na jiné regiony. Čili vědět, co nefunguje, ale zase to, co velice dobře funguje, taky vyzdvihnout, protože se domnívám, že i to je důležité. Chceme vidět, kde jsou chyby, ale chceme také vidět, kde to funguje obzvláště dobře. Děkuji. Jo, vielen Dank. Děkuji. Ano, máte pravdu. Je to skutečně velmi důležité a obtížné téma. Já děkuji všem, kteří se účastnili dnešní rozpravy a můžeme postoupit dál v našem dnešním programu. Eh, přišel člen účetního dvora pan Pinks, který nám eh, který se zdržel v dopravní zácpě eh, Nyní nevidíme ale pana zpravodaje. A omlouvám se, sedí tady vepředu, takže tady máme i pana zpravodaje, pana Permana. Eh, chtěla jsem se vás zeptat, jestli si na, na začátek žádáte slovo. Chcete se na úvod uh, chopit slovo? Já jsem politik, to znamená, že když mi dáte slovo, když si zapnu mikrofon, jsem vždycky velmi spokojen. Uh, nicméně budu hovořit anglicky, protože moje němčina není dobrá. Byl jsem rád, že jsem byl jmenován zpravodajem eh, k této zvláštní zprávě Evropského účetního dvora, pokud jde o spolupráci Evropské unie s Egyptem. Eh, jsem členem výboru pro rozvoj a za, zajímám se o eh, toto, tuto oblast rozvoje politiky sousedství, kterou Eh, v této zprávě řešíme. Řešíme i roli Evropské unie ve světě. Závěry této zprávy jsou poměrně tvrdé. Eh, zpráva konstatuje, že ambice Evropské unie v Egyptě byly příliš vysoké, že benchmarky, indikátory pro měření úspěchů byly příliš vágní, výsledek programů byl příliš skromný, nedostatečný, že tady došlo k velkému prodlení, které způsobily egyptské úřady. E, nedošlo k velkému zlepšení, pokud jde o lidská práva, zprávu veřejných prostředků. E, tisková zpráva Evropského účetního dvora e, použila dokonce ještě silnější formulace. Nicméně v médiích to vypadalo tak, že jsme tady proplítvali miliardu euro během minulých sedmi let. Eh, šel jsem tedy, eh, jel jsem tedy do Káhyry, hovořil jsem se zúčastněnými eh, stranami, z úřady, s velvyslanectvími, nevládními organizacemi, novináři. Měl jsem tolik schůze, kolik jen bylo během čtyř dnů možné. A zjistil jsem te, tedy, že ta situace se trochu liší od té zvláštní zprávě účetního uh, dvora. Trochu to prosvítá i ve, v odpovědích komise. Egypt tuto chvíli prochází velmi nestabilním obdobím, eh, nemůžeme očekávat, eh, jak se situace vyvine. To znamená, že nemůžeme očekávat jednoznačné indikátory v takto nestabilní době. Pokud jde o lidská práva a veřejnou zprávu, na to se soustředila naše eh, zpráva. Samozřejmě, že tu nebyly eh, velké úspěchy, především za éry Muberaka. Nicméně rozhodnutí investovat do oblasti lidských práv je politické rozhodnutí a není ho možno opírat pouze o finanční aspekty. Samozřejmě, že Egypt je velmi důležitá země ze strategického hlediska to ne pouze pro Evropskou unii, ale také pro celý zbytek světa a proto e, se ta práva, zpráva z části mílí, pokud e, tady hovoří o nedostatečném pokroku, pokud jde o lidská práva a například o práva žen. Na to jsem se soustředil během své návštěvy a musím říci, že tady je velmi úspěšný program, e, který se stará o to, aby ženy měly své vlastní průkazy, osobní identifikační průkazy, protože pokud nemáte takovýto průkaz, tak nemůžete jít na policii, nemůžete podat stížnost nebo obžalobu kvůli sociální sexuálnímu násilí, kvůli domácímu násilí. Nemůžete jet eh, sama do nemocnice, to znamená, že ty průkazy jsou zásadní pro naplňování žen, eh, práv žen a tyto programy byly tady díky nevládním organizacím zahájeny. Eh, Morsiho vláda tedy byla nejprve nej, velmi nedůvěřivá vůči těmto nevládním organizacím, nicméně to tedy nebyla, nebyl neúspěch samotného programu, ale Eh, my, ten program se tedy snažil zůstat stejně eh, efektivně a úspěšný jako před érou Morsiho. Eh, celkový rozpočet Egypta je velmi netransparentní, nikdo nezná přesnou výši v jednotlivých oblastech, například v oblasti eh, obrany, protože armáda představuje polovinu egyptského rozpočtu, nicméně eh, není možno konstatovat, že celý ten rozpočet eh, nebo všechny odvětové rozpočty jsou stejně netransparentní. Velvyslanectví v Káhyře se tím zabývali a e, ty, ta pomoc tady byla e, vyplácena v trančích a některé tranče nebyly vůbec vyplaceny, protože tu nebyl dostatek prokazatelných výsledků. Evropská unie tady musí sehrát důležitou roli. Musíme si sami nastavit zrcadlo, protože Evropský parlament požádal účetní dvůr, aby se nedíval pouze na alokaci prostředků, ale také na výsledky programů, protože nemáme dostatečné nástroje pro to, abychom tak mohli učinit, především na Evropské unii, na úrovni Evropské unie. Je, e, někdy se o to ani nesnažíme z politických důvodů. Nicméně, eh, pokud účetní dvůr změní svůj, po, svůj postoj a bude se snažit také o eh, posuzování výsledků, bude se eh, také snažit o vhodnější tiskové zprávy, ne, o tak tvrdé tiskové zprávy, tak ta zpráva začne být postupně politická a poskytne politické hodnocení. Já si myslím, že eh, takovéto hodnocení by mělo být přenecháno politickým institucím, to je Rada, Komise a parlament. Musíme si nastavit zrcadlo, protože jakýkoliv parlament má tři role. Musíme eh, formulovat eh, potřeby lidí. to za prvé. Kromě toho se tedy, jsme tedy legislativním orgánem. E, poté, co přijmeme legislativu, už e, někdy stáhneme od toho ruce, dáme od toho ruce pryč, nesoustředíme se tolik na jejich provádění. A A protože, jak se říká, e, příroda nemá ráda prázdnotu, Eh, musíme tedy hovořit o roli institucí, pokud jde o provádění našich politik. Ale nemyslím si, že toto je ten správný způsob. Děkuji. Yeah, thank you very much, Děkuji, pane Bermane, za úvodní slova. A nyní dám slovo členu panu Pinkstonovi z účetního dvora. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A, ah, pardon. Committee. Vážení poslanci, chtěl bych eh, uvést naši zprávu ve dvou částech. Chci vám stručně říct, čeho se týká a ve druhé části bych eh, se chtěl zabývat návrhem dokumentu pana Bermana, našeho zpravodaje, ale nejdříve bych eh, chtěl svým úvodem sdělit. Eh, pane Berm, pan Berman řekl, že my jsme uvedli v našem auditu, že EU vyplýtvala miliardu euro. Já bych ho požádal, aby poukázal na odstavec či kapitolu, kde něco takového uvádíme, že tedy EU eh, promárnila jednu miliardu euro. Pane zpravodaji, my říkáme, že EU alokovala v letech 2007 až 2012 jednu miliardu euro. A je rozdíl mezi alokací prostředků na jedné straně a myslím, že členové vašeho výběru znají rozdíl mezi vyplacením a alokováním prostředků. A když se podíváte na druhou přílohu dokumentu, tak jasně zjistíte tento rozdíl. Také jste uvedl, že se nemáme pouze zabývat na, eh, vynakládáním prostředků, utrácením prostředků, ale také výkonností a výkony. A my provádíme audit výkonu. To není finanční audit, ale máme před sebou výkonnostní audit. A proč je to výkonnostní audit? A nyní se podívám na stránku 14 dokumentu. Rozsah auditu. Když se podíváme na otázky, které klademe v té kontrolní správně, tak týká se to účinnosti, efektivity a úspornosti ale jasně se to týká účinnosti a otázka je, zda ESVČ efektivně řídila podporu EU s cílem zlepšit veřejnou zprávu. Tedy je to výkonnostní audit týkající se účinnosti a týká se zprávy věcí veřejných a období 2007-2012. Proč 2007? Protože to byl začátek nového tedy nástroje ENPI. A máme tu poměrně dlouhé období a prezident Mubarak a dále prezident Mursi vládli v tomto období. Zabýváme se dvěma klíčovými oblastmi zprávy věcí veřejných. Jak vidíte v odstavci 20, zabýváme se demokracií a lidskými právy na jedné straně a bojem s korupcí na druhé straně. To uvádí kontrolní zpráva. Než budeme pokračovat, chtěl bych připomenout členům výboru, několik součástí legislativy EU. Chci připomenout článek 21 odstavec 1 smlouvy o EU a týká se základních lidských práv a demokracie. A nejen to jenom u, u smlouvy o EU. Když se podíváte na asociační dohodu z roku 2004, mezi EU a Egyptem, článek 2, základní lidská práva a demokracie. A pokud se podíváte na nařízení o EMPI z roku 2006, tak tam také naleznete odkaz v článcích 1.3 a v odstavci 21.8 a 28.1 28, a 28.2. Takže není to účetní dvůr, který by hlasoval o legislativě EU, ale je to Evropský parlament. A samozřejmě to tedy Rada a parlament na návrh komise. Chci jenom říci, že v celé legislativě EU existuje silný důraz na tyto součásti, na lidská práva a na demokracii. jak jsme dospěli k našim výsledkům auditu. Já bych řekl, že jsme k tomu dospěli obvyklým způsobem. Použili jsme manuál pro výkonnostní audit, což je naše základní norma a, a opírá se o univerzálně přijatou metodiku a audit je jako všechny ostatní audity v této oblasti vychází tedy z memoranda o plánování auditu APM a v příloze obsahuje velmi důležitou součást, což je plán sběru důkazů a dokladů. Takže by člověk neměl mít představu, že v účetním dvoře člen zpravodaj, v tomto případě já, se vydá s asist, asistentem nebo s zřitelem do Egypta, což jsme udělali. A náš auditní tým byl také v Egyptě a po návratu začneme psát dokument. Ne, musíme plně dodržovat plán sběru dokladů. Takže je to velmi přísný přístup, který bereme v úvahu. Pokud jde o metodiku, musím vám říci, že někdy si říkáme, že snad existuje příliš mnoho jednotlivých vrstev. Návrh kontrolní zprávy, návrh auditu, to, představ, to píše vedoucí týmu a je to prověřováno vedoucímu oddělení. Další kontrola a podpis eh, ředitelem jednotlivé eh, příslušné komory a je to schváleno hlavním zpravodajem. Dále je to projednáno hlavní komorou a je to ještě záchranná brzda. Pokud s tím někdo nesouhlasí, tak můžeme mít diskusy na úrovni účetního dvora. A když tedy skutečně něco napíšeme, tak se držíme čísel a faktů, zjištění a poznatků. Jaká jsou tedy zjištění? podnikla komise iniciativy a vynaložila úsilí. Ano, komise to udělala, to říkáme ve zprávě. V několika odstavcích můžu to všechno ukázat. Bylo zacházení a řešení lidských práv efektivním před povstáním nebylo. Zlepšila se situace po povstání? Nezlepšila se po povstání. Podívejte se na odstavce 23 a následující. Hlavní projekty v oblasti lidských práv alokace 17 milionů euro v odstavci 26. Ta alokace byla do značné míry neúspěšná. To je skutečnost. Komise se zabývala citlivým tématem volebního procesu, mučení a to bylo mimo rámec tedy ENPI. A bylo to rozumné, protože potom potom nemusíte jednat s úřady v Egyptě, ale můžete to provádět sami. A musím, těch finančních prostředků to financování bylo poměrně nízké. To si můžete prověřit. Došlo k politickému dialogu? Ano, do jisté míry došlo k politickému dialogu. A byl výsledkem tohoto politického dialogu mnoho kroků v oblasti lidských práv a demokracie. Nikoli. Ty výsledky byly velmi skromné. To je skutečnost. Byl vytvořen veřejný plán řízení financí? Nebyl. Existují značný, značné nedostatky v oblasti řízení veřejných financí? Ano. A může to být zajímavé se zabývat odstavcem 47, kde uvádím, že komise nevyužila programy sektorové podpory pro řešení nedostatků v oblasti veřejných financí. znám členy výboru dobře, pracujeme často spolu. A vy jste to uvedl, pane Bermane, vojenské výdaje. Nikdo neví, jaké procento rozpočtu přesunou. Někteří říkají 22%, jiní 25%, ale jde o to, že neexistuje žádná transparentnost této věci a myslím, že v tom se se mnou shodnete. A co se týče výdajů prezidentského úřadu, ano, v Evropském parlamentu, ale nikoli v Egyptě ani pod Mubarakem, ani pod Mursím. Uvádíte 1,2 miliardy na program, kdy jsme se snažili získat zpět určité prostředky a tady na stránce 22 alespoň 4 miliony euro, což je 2,4 HDP Egypta je mimo rozpočet v tzv. zvláštních fondech. A nikdo neví, alespoň my to nevíme, možná to ví komise, my nevíme, kam ty prostředky jdou, kdo je dostává, jak jsou vynakládány. Tedy naprostý nedostatek transparentnosti. Takže tady uvádíme, že komise nevyužila programy sektorové podpory, aby řešila tento problém. A chci vás vyzvat, abyste si prošli celý text, protože to děláme při sběru dokladů. My prověřujeme veškeré dokumenty ze všech jednání. K tomu se vrátím, až se dostanu k podrobnostem toho dokumentu. Žádná externí funkce auditu v Egyptě. Pokud je něco důležité, tak minimálně existuje externí auditor. A jaký je případ v Egyptě? Tedy probíhá diskuse v parlamentu a předseda parlamentního výboru za Mubaraka byl jednou z osob, která byla nejblíže prezidentovi. Tedy zprávy se dostaly pouze k prezidentovi a nikam jinam. Musím říci, že Žádný plán reformy veřejných financí nebyl schválen a ten problém nebyl prostě vůbec dostatečně řešen. Také uvádíme, že došlo k malému pokroku v boji s korupcí. Byly podniknuty určité iniciativy. Ano, byly. To si můžete ověřit. To je v kapitole o korupci. To tam uvádíme. A co se stalo po povstání? Po povstání říkáme, že došlo k málo změnám a dokonce menší pozornost byla věnována právům žen a právům menšin po povstání. Tedy jaké jsou závěry, které jsme vyvodili v odstavci 72 o účinnosti a efektivitě. Říkáme, že to není účinné, že to bylo poskytováno neefektivně a také říkáme, že to souvisí částečně s těžkými podmínkami v Egyptě. To říkáme celá jasně. A to je fakt. Ale také je to částečně způsobeno nedostatky, kterou nejdříve komise a potom ESVČ, tak jak řídili tedy spolupráci s Egyptem přes nedostatečný pokrok v oblasti lidských práv a demokracie komise i nadále poskytuje velké částky evropské, e- egyptské vládě, zejména cestou takzvané sektorové podpory. Řízení veřejných financí a boj s korupcí nemají vysokou prioritu v akčním plánu EU Egypt. A to také naši lidé ověřovali. A když se podívám na doporučení i když eh, komise odpověděla obšírně a v některých částech eh, nevhodně a nekonzistentně s vlastními pravidly, a k tomu se mohu vrátit, pokud si budete přát. Nicméně komise přijala všechna doporučení až na jedno. Ta týkající se lidských práv, demokracie i řízení finančních veřejných financí i korupce. Tedy jenom prověřuji odpovědi komise. Omlouvám se. Komise, když se podíváte na doporučení, tak vám chci říci, že komise přijala všechna doporučení účetního dvora až na jedno. To je skutečnost. Můžete se na to podívat, vezměte si ten dokument, na stránce 52. A tam to uvidíte. 80a, to, že naplněno, to je typické. Když máme spory, tak najednou začne rychle realizace. 86 je to už zrealizováno, 80d, e, 80 eh, přijímá doporučení 81a, souhlasí s doporučením 81b. Tam říká komise, nesouhlasí s doporučením, ale komise a tak dále. Abych byl upřímný, není mi vůbec jasné, proč komise nesouhlasí s 81b, ale na to odpoví komise a to vysvětlí. Potom 81c přijímá, Tedy všechna doporučení až na jedno jsou komisí přijatá. Otázkou potom je, máte tu také závěry, doporučení. A potom tam je tedy kontradiktorní postup, řada diskusí, i když eh, ta fakta jsou neměná a z toho vyvozujete závěry a doporučení. A samozřejmě vidíme, že panuje schoda a to je důležité, pokud jde o doporučení. Pane předsedo, nyní bych se stručně chtěl podívat na návrh dokumentu, rozeslaného vaším členem panem Spravodajem a dovolím si přednést stručný komentář po odstavcích, abychom skutečně se mohli podívat na čísla a zjištění, která jsme přednesli a aby to bylo správně. Nejdříve si dovolím obecnou poznámku, pokud mohu. Domnívám se, že v pracovním dokumentu Není no, to závěrečný dokument, je to pracovní dokument. A jde o to, a jsem velmi rád, že to mohu podniknout spolu s vámi se všechny a také se zástupci komuse. Domnívám se a musím říci, že určitá prohlášení v pracovním dokumentu nejsou přesná. Možná to souvisí s neporozuměním, toho, čemu, co uvádí účetní dvůr ve své zprávě, ve svém auditu. Také jsou tu rozpory, já na ně poukážu v dokumentu, například eh, rozpor týkající se vymáhání zpět některých aktiv, toho jsem se již dotknul, a také korupce. Obávám se, že pokud pozorovatelé či experti této problematiky se tím budou zabývat, tak by mohli zjistit, že některá prohlášení v dokumentu skutečně nejsou dostatečně přesná, tedy abych to řekl diplomaticky. Samotný dokument, úvod, a rozsah auditu a zjištění účetního dvora a odpovědi ESVČ, k tomu nemám poznámky, je to dobrá práce a to zhrnutí je důležité a není to doporučení. První, do, první doporučení. Děkujeme za uvítání. Takže zbývá osm doporučení. Takže doporučení číslo dvě v dokumentu je odvážný, je odvážné posuzovat význam úsilí v oblasti lidských práv výlučně z finančního hlediska. No, jak jsem řekl, zabýváme se auditem výkonnosti a nejde o audit finančního souladu. Avšak pokud uvedete první větě odstavce, že jak se zdá, posuzujeme význam úsilí v oblasti lidských práv výlučně z finančního hlediska, jak můžete si v poslední větě, nebo tady uvádíte, tedy, tato zjištění jsou politického rázu. Tedy Tedy buď je to pouze finančně, nebo to má politický ráz. V poslední větě já souhlasím, naprosto souhlasím, že je třeba, aby se o politice EU rozhodovalo zde, parlamentu. Návrh komise projednáno v parlamentu a někdy také projednáno s radou. Nemusíte mě přesvědčovat o tom, já mám nejvyšší míru úcty pro poslance a europoslance. A to chci říct si zcela jasně. Takže souhlasíme s názory v poslední větě, ale skutečně nerozumím tomu, proč zpravodaj uvádí, že je to politického rázu a odpovídá za to politický zákonodárce, ale proč tedy zde je uveden Evropský účetní dvůr? Je to samozřejmé, to je naprostá samozřejmost. To je samozřejmé, že my nebudeme odpovídat na otázky politického rázu. Budu pokračovat. A potom můžete zareagovat a já budu potom na to reagovat. Já jsem, jsem přes víkend jsem si prošel zprávu, já jsem strávil víkend tím, že jsem to v klidu si to četl. To v Evropském parlamentu není možné, ale to je výhoda eh, tedy členů účetního dvora. My jsme si, já jsem si to mohl projít, to je takový luxus pro vás asi. A já jsem nenarazil ani jednou na politické prohlášení v celém dokumentu. Nebylo tam jedno jediné politické prohlášení v celém dokumentu není jediné politické prohlášení. Ale samozřejmě jsou tam zjišť, kontrolní zjištění a pokud Evropská unie uvádí ve smlouvě a ve finanční dohodě a tak dále a v asociační dohodě lidská práva a demokracie jsou pro nás absolutní podmínkou, pokud poskytujeme podporu, tak je naší povinností připomenout že to je něco, co uvádí zákonodárce a to my také činíme. Takže je zcela jasné, že pomoc EU Egyptu byla a stále je podmíněna dodržováním lidských práv a demokracie a je podmíněna ehm, důstojným řízením veřejných financí a bojem s korupcí. To právě zde ověřujeme. Odstavec 3. Tedy na rozdíl od negativního hodnocení EUD týkajícího se výsledku prosazování lidských práv v Egyptě, země se na otázku práv žen. Abych byl zcela upřímný, já si myslím, že pokud toto je stanovisko, které uvádíte v odstavci 3, tak tady budete skutečně velmi izolovaný. Máte fakta z auditu v dokumentu, nemusím to připomínat, ale když se podíváte na poslední výsledky průzkumu Thomson Reuters, Není to kontrolní zjištění, je to jenom ilustrace, je to příklad. Egypt je nejhorším arabským státem pro ženy. A to je z 12. listopadu. Neříkám to já, není to kontrolní zjištění, je to jenom příklad. Takže pokud zmiňujete v odstavci 3, že pokud jde o práva žen, Egypt jde správným směrem, Není to v textu, pane. Dobrá, ale říkáte, na rozdíl od negativního hodnocení EUD, týkajícího se výsledku prosazování práv žen, jsem měl na klíčovou otázku práv žen, tam uvádět několik pozitivních příkladů efektivního prosazování práv žen. Účinného prosazování práv žen. Možná nakonec se shodneme, ale dovolte mi se vrátit k, k, k faktům. Dle mého názoru tam je prostor pro přeformulaci a je to návrh dokumentu, pane zpravodaji, právě proto. A nyní se vracím k faktům. Odstavec 29b. Závěry účetního dvora se opírají o fakta. 17 milionů bylo určeno pro hlavní projekty, pro hlavní projekt v oblasti lidských práv a 22% z toho bylo vyplaceno o 2,5 roku později. 22%. A já jsem hovořil s členy auditního týmu a ty mi sdělili, že delegace byla obvinována egyptskými úřady a čekala na poslední chvíli, než podepsala dohodu. A to je skutečnost a potom úřady nadiktovali, kam půjde pomoc a spíše než by spolupracovali, tak se byli připraveni obejít bez té pomoci. To je skutečnost. A co dělá komise? Komise možná nemohla dělat více, než rezignovat na to, že veškerý pokrok byl podle egyptských podmínek a bylo třeba souhlasit s tím, že tedy podpora bude vyplácena takto. Jednání s egyptským úřady byly neproduktivní, to je ve zjištění. A samozřejmě není pochybnosti o tom, že existovaly jednotlivé izolované oblasti, kde došlo k pokroku. Ale to uznávám a je to uvedeno i v našich odstavcích, ale my se díváme na celkovou situaci. A to, co můžeme říci o jednotlivých izolovaných oblastech, nemůžeme říci o celkové situaci. Takže to prostě nejde. V odstavci čtyři. Veřejné finance a jejich řízení. Mohu říci, že ta zpráva je z prosince 2012 a audit se týká situace do konce července 2012. Takže vy zde zahrnujete vnější subjekty. Celkově za to pro vnější činnost citujete z jednoho zdroje. A já nespochybnuju vaši citaci, ale citujete z jednoho zdroje a když se podíváte na celou tuto oblast i mimo Egypt, řada Tedy 100, kromě to, tohoto programu, tak ještě máme tu další programy, které existují a já to nechci spochybňovat, ale musíme jako účetní dvůr se musí zabývat celkovou situací. A pokud eh, hlavní zpravodaj přinese pozitivní příklady, tak je to v pořádku. Ale tak to my prostě postupovat nemůžeme. Vymáhání majetku. Odstavec 5. Stalo se prioritou za vlády Mursího a vedlo to k významnému pokroku. A po, poslední řádka v mém dokumentu, ale Egypt se stalo na spodních příčkách v indexu vnímání korupce a snahy učiněné v tomto směru však nevyšly na prázdno. A já vás cituji, pokrok je viditelný. Skutečně jste se zabývali poznámkou pod čarou ve zprávě, tedy ke zprávě eh, transparenci a ke zprávě Světové banky. Podívejte se na poznámku pod čarou, poznámka pod čarou 22, můžete si to ověřit. A dokonce jsem se zabýval Protože můžete říci, že ten trend se obrátil. Nikoli neobrátil. V roce 2004, když se podíváte na index transparency, tak Egypt byl 77. v indexu, v roce 2011 je 112. A můžete si říci, že věci se zlepšily od roku 2011. Za, nyní je to Egypt 118. Takže je to jenom příklad týkající se eh, té situace. Je to, a to říkáme v našem, na, našich zjištěních v oblasti boje proti korupci, to jsou čistá fakta, velmi jasná. A je možné je také dokladovat dokumenty se to je banky a dalšími dokumenty. A je to v poznámce pod čarou a nikoli eh, a není možné vycházet pouze z poznámky pod čarou jako z hlavního zjištění. Vy tedy tvrdíte, že pokrok je viditelný. Já si myslím, že to je velmi riskantní tvrzení. To znamená, že mě by velmi zajímalo, co si tedy vnější, co si ostatní o tom budou myslet. Eh, tady šlo o eh, vymáhání majetku. Já jsem nehovořil o korupci v Egyptě jako takové. Eh, vy to překrucujete. Já jsem pouze citoval odstavec 5, pane zpravodaji. Tady hovoříte o vymáhání majetku. Dovolte mi, abych k tomu něco řekl pokud je potřeba vymáhat majetek, tak e, je, potřeba, je to potřeba vymáhat proto, že všechno je v pořádku, všechno je legální. Pokud ano, tak nepotřebujete vymáhat majetek. A pokud jsem e, zmínil odstavec 45-47 dokumentu, e, speciální fond ve výši 4 miliard eur. Ano, potom potřebujete vymáhání majetku. Omlouvám se. Dovolte mi, abych pokračoval, pane předsedo. Už to bude velmi, velmi stručné. Omlouvám se, říká pan předseda, ale pomalu eh, nám vypršel čas. Eh, já se budu držet faktu. Tak tomu v parlamentu má být. Odstavec 6, nebo bod číslo 6. Eh, to je druhá část týkající se sektorové rozpočtové pomoci. Mohu vám k tomu dodat nějaké dodatečné informace? Samozřejmě, že poté, co jsme si přečetli a diskutovali eh, eh, o té zprávě s panem zpravodajem, zkontroloval jsem určité informace, prověřil jsem určité dokumenty a řekl jsem se, dobře, pojďme se podívat na odvětvovou rozpočtovou eh, podporu. Máme tu přílohu číslo dvě dokumentu. V příloze dvě jsou dvě řádky, kde najdete číslo 120 milionů jako odvětvovou rozpočtovou mm, podporu. E, část tedy již byla vyplacená. Jde tedy o to, že ty prostředky jsou nejdřív alokovány, pak e, vyplaceny a tak dále. E, to je standardní postup. A je dobře, že některé tranče tady komise nevyplatila, s tím je všechno v pořádku. Nicméně, pokud jsme se na to podívali ještě jednou, a šli jsme více do hloubky, tak jsme zjistili, že konkrétní podmínky pro vyplacení první tranše v oblasti eh, vzdělávání, eh, je to tedy ta příloha číslo 2, 120 milionů. Jaké byly ty podmínky pro to vyplacení? Ty podmínky byly čistě formální. Eh, možná, že si položíte otázku, co to jsou čistě formální podmínky, jak to bylo možné jaká byla podmínka pro to, aby se vyplatilo více než 50 celkové částky, eh, která se má v posledku vyplatit. Eh, více než 70 milionů. Eh, byly to čistě formální podmínky, čistě formální podmínka, která spočívala v tom, že se založí řídící výbor. Samozřejmě, že založil řídící výbor. Samozřejmě, a potom dostali peníze. Nicméně otázka zní, e, co ten řídící výbor dělal, jak to s ním dále bylo. To není vůbec jasné. E, pokud víme, tak nedělal nic. Další tranče, pokud jde o e, vzdělávání a příslušnou rozpočtovou pomoc, co se dalo, dělo s dalšími trančemi, můžete všechny ty dokumenty prověřit, soustředili se na ochotu reformovat sektor, odvětví. A nesoustředili se, a vím to, protože jsem kontroloval všechny dokumenty, nesoustředili se na ujištění, že vyplacené finanční prostředky budou v rámci veřejného rozpočtu uh, řádně investovány. To znamená, že jsme ty tranče eh, vyplatili pouze na základě toho, že tady byla prokázána určitá ochota Samozřejmě to bychom mohli ještě eh, dále komentovat. Já si tedy myslím, že bychom neměli eh, zanedbávat velké riziko toho, že ty prostředky nebyly vynaloženy řádným způsobem. Sedmý bod. Už jsem skoro u konce, pane předsedo. Eh, jistě znáte tu diskuzi o Eh, přijatelnosti rozpočtové pomoci. My k tomu říkáme, že Evropská unie umožňuje nebo usnadňuje možnost zneužití prostředků tím, že netrvá na tom, aby veřejné finance byly řádně zpravovány dříve, než poskytneme rozpočtovou pomoc. To je odstavec 50. Eh, a konečně poslední bod. Líbí se mi druhá věta. A líbí se mi většina toho odstavce, protože eh, tady říkáte, že na druhé straně řada organizací občanské společnosti považuje politickou, politickou odpověď EU na prošování lidských práv v posledních letech za příliš slabou bez ohledu na politické složení vlády. Eh, chybějící podmíněnost je vykládána jako nedostatek politické vůle. Dokonce bylo řečeno, že se nedostatečně podporovala občanská společnost. My jsme to konstatovali v odstavci 31, 32, 33. Řekli jsme, že tedy e, nebyla dostatečně podporována občanská společnost, takže jsme se k tomu potom vraceli e, v závěrech. E, hovoříme především o době před povstání. Samozřejmě, že jsme se tedy snažili Eh, o to, abychom vyzdvihli, že pomoc prostřednictvím nevládních organizací byla dokonce úspěšnější než pomoc prostřednictvím ENPI. Eh, děkuji vám, eh, pane předsedo, za to, že jste mě tady poskytl příležitost probrat všechny technické detaily této, tohoto pracovního dokumentu, všech těch bodů, které váš zpravodaj zmínil. Jsem velmi rád, že tady můžeme tímto způsobem diskutovat ve vašem výboru a děkuji. Děkuji vám za čas. Velmi děkuji za toto stanovisko. Nicméně to trvalo velmi dlouho a já mám časový problém. Nicméně, pokud e, tu je nějaká neschoda, tak to musíme probrat. Nicméně nejlepší bude, e, nejlepší bude když nejprve tedy předám slovo panu zpravodaji a následně můžeme zahájit rozpravu s ostatními poslanci. Získal jsem z toho dojem, že jste to probíral velmi detailně, že zástupce účetního dvora eh, to probíral velmi detailně, proto se ptám pana zpravodaje, jestli se k tomu chce vyjádřit. Velmi stručně, pane předsedo. Člen účetního dvora ve své odpovědi přednesl eh, několik poznámek, které vůbec neodpovídaly obsahu mého textu. Eh, rád bych se k tomu vrátil. Bohužel musím konstatovat, že celá řada z těch informací byla tendenční. Myslím si, že samozřejmě situace egyptských žen je špatná. Je stejně špatná jako v Afganistánu a já jsem předseda delegace pro vztahy s Afganistánem, to znamená, že vím, o čem mluvím. Nicméně to neznamená, že všechny programy, které financuje Evropská unie v Egyptě, jsou neefektivní. Myslím si, že právě proto, ta, že ta situace v oblasti práv žen je tak špatná, Evropská unie musí investovat do zlepšení této situace a vydávání průkazů totožnosti je jeden ze způsobů, jak se o to můžete efektivním způsobem postarat. Samozřejmě, že v Egyptě vládne korupce. Korupce eh, je rozšířená a státní rozpočet je netransparentní. Nicméně, pokud nechceme vyplácet žádné prostředky v rámci rozvojové pomoci, pokud hrozí korupce, tak nemůžeme e, dělat nic, protože nikdy stoprocentně e, nezajistíte to, že se nesetkáte s korupcí. Nicméně, pokud e, v tom netransparentním rozpočtu Evropská unie bude podporovat určité, od, určitá odvětví na základě indikátoru a benchmarku, to znamená, pokud se postaví škola, tak to zaplatíme, tak nebo pokud proběhne reforma, tak vyplatíme další tranži určitého programu, určitého projektu, tak potom jsou to měřitelné a jasně identifikovatelné cíle. Pokud ta smlouva o spolupráci e, bude e, takováto, tak omezíte rizika, byť ta země e, je korupční. Nemůžete je nikdy vyloučit. Musíte se s nimi zkrátka naučit žít, anebo tu zemi opustit. A já si myslím, že v tuto chvíli nikdo Egypt opouštět nechce. Vážený pane auditore, Řekl jste, že e, ve, ve vaší zprávě není žádné politické stanovisko. Možná tam není v tom smyslu, že nic nedoporučujete, že nedoporučujeme té, abychom tedy uh, zastavili celou pomoc. Na druhé straně jasně a tvrdě konstatujete, že konstatujete to tady způsobem, e, který umožňuje, aby eh, tisková zpráva byla ještě tvrdší a mediální články, která, které se vracely k té tiskové zprávě, eh, tedy hovořili právě o tom, že jsme v Egyptě vyplýtvali miliardu euro. Samozřejmě, že je to velmi sporné a vy víte, jaká je hodnota slov, víte, jaký je význam textu, víte, jaký potenciální dopad eh, účetní dvůr může mít s takovými eh, texty, jak co může těmi texty způsobit. Já si myslím, že ten výsledek nastal, vy jste za to zodpovědní a musíte se nad tím myslet. Děkuji. Ja, vielen Dank, Herr Berichterstatter. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaj. Je tady celá řada kolegů, kteří se chtějí chopit slova. Nejprve paní Gressler, pan, pak Jean-Pierre eh, Ody a další. Děkuji. Hovořím za eh, našeho stínového zpravodaje Delangel. Myslím si, že tady účetní dvůr eh, přednesl naprosto jasnou, výbornou zprávu to je zpráva jako znám z německého účetního dvora. To je tedy zpráva, kde se eh, nepracuje podle mota, všechno se bude krásně držet eh, pod eh, koberičkem, aby se nikdo nic se nedověděl o chybách. Ráda bych upozornila na to, že vy s vaší pracovní metodou, kde máte máte zprávu velice podrobnou, eh, kterou nahrazujete čtyřdenní návštěvu, No to tedy eh, s promenutím nás zesměšňujete, milý kolego. Eh, co se stane, když do budoucna bychom projednávali eh, tyto zprávy účetního dvora se smíšenými skupinami a spíš speciálními výbory. Nikdy eh, bychom se nedopracovali nějednoho výsledku, protože tam se jedná o to, že jedno za co se jedno euro vydalo eh, já tedy jsem vaší pracovní metodou naprosto šokována a musím říci, že bych ráda, abychom tento pracovní dokument zásadně přepracovali a ne to, co tady pln obav, nebudete říkat, že už nebudeme dělat žádnou regionální politiku. Vždyť my víme, jak křehké země jsou, jak obtížné je se v tom pohybovat, ale přece musíme dosáhnout něčeho efektivního a bylo by jistě nesprávné zavírat oči, všechno prostě držet pod pokličkou, to nelze. Eh, to je diskuse, kterou velice často vedeme i s kolegy z jiných výborů podle MOTA, eh, že se prostě to všechno musí překlinout, protože jsou to peníze daňových poplatníků a chceme, aby se to prostě, eh, aby se, aby se neskoumalo, jak jsou vydávány přesně a proto bych vás ráda varovala předtím, abyste se nechal komisí posílat jaksi do křestu ohněm. Komise odpovídá za tyto peníze a to musí hrát svou roli v politice udělování absolutoria. Neznamená to, že bychom v dílčích oblastech nedosáhli určitého pokroku, ale otázkou je, zda se, musela, zda se museli použít všechny ty peníze, kam mizí ty peníze. To je přece naše obava, že se někdy financují kontraproduktivní záležitosti věci, jako například teď ve, v, na tom příkladu Egypta. Tam nemůžeme dávat ruku do ohně, teda rozhodně. Děkuji mnohokrát. A nyní Jean-Pierre Ody, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, v prodloužení toho, pokračování toho, co řekla moje kolegyně, dovolte, abych eh, poblahopřál účetnímu dvoru za kvalitu jejich zprávy, za jejich odvahu, kuráž a chtěl jsem poděkovat za to, že nám objasnili veškeré operace mimo Evropskou unii. První otázka, kterou chci položit, jak jak, eh, jaká relace, jaký vztah tady je eh, mezi eh, generální zprávou účetního dvora o veškerých aktivitách vnější, Evropské služby pro vnější činnost, protože tady o tom se ví příliš málo. Máme tady mm, na dva tisíce odstavců, co všechno se má dělat a pakli jsem, že, pak že jsem to správně pochopili, tedy tady nutno vykonávat kontrolu také Evropské služby pro vnější činnost. Zatím, jsme kontrolo, zatím se kontrolovaly pouze administrativní operace, ale je tady nějaký, nějaká speciální relace mezi udělováním absolutoria a mezi eh, generální zprávou účetního dvora týkající se činnosti Evropské vnější služby. A eh, rád bych znal komise Evropské, eh, názor Evropské komise, protože tady byla je určitá diskuze mezi spravodajem a účetním dvorem. A vidíme tady divergenci komise, Evropské komise. Ne tolik, co se týče doporučení, ale co se týče připomínek, například v souvislosti s korupcí. Účetní dvůr říká, že nedošlo k velkému pokroku, zatímco Evropská, Evropská komise dodává, Dodatečný pokrok je nezbytný, je nezbytné dosáhnout dalšího pokroku, takže tady vidíme určitou formu nezhody, která existuje mezi Evropskou komisí a Evropským účetním dvorem. Já bych tady velice rád, kdyby se Evropská komise mohla vyjádřit jasněji. A pak je tady další otázka, kterou si kladu. Pakliže Evropský nástroj pro sousedství a partnerství, podle toho, co řekl účetní dvůr, podle právního pohledu je třeba respektovat pravidla demokracie a evidentně tomu tak není. Jak může Evropská komise eh, pokračovat ve vydávání tolika peněz, zatímco eh, ta právní stránka není respektována? A e, rád bych k tomu řekl, že tady podle poslanců ještě nový prvek a to je krize, která musí být zohledněna. Evropská unie prostě už nemá prostředky, aby dělala všechno tohoto, e, protože budeme e, financovat nakonec tolik věcí, kde dostáváme skutečně velice nedostatečné výsledky, no tak já se ptám, zda bychom se neměli bedlivěji podívat na tyto operace, zda jsou všechny skutečně nezbytné abychom došli k určitému pokroku. A rád bych poděkoval eh, účetnímu dvoru za všechno, co vykonal a žádám zpravodaje, aby eh, vedl v potaz všechno to, co eh, dostane jako echo od ostatních politických skupin. Já tady hovořím za EPP. Jde o to, aby Evropský parlament zaujal postoj, který bude konformní se zájmy našich občanů. Ja, vielen Dank. Äh, als nächstes... Děkuji mnohokrát a jako další řečník prosím Jens Geier. Also. Milí kolegové, milé kolegyně, já si myslím, eh, že nemusíme být pracovním dokumentem pana Bermana šokováni. My tady hovoříme o politickém hodnocení eh, zprávy Evropského účetního dvora, eh, za kterou děkuji. Je to naše práce. Můžeme eh, s těmi zprávy nakládat dvojím, zprávami nakládat dvojím způsobem. Můžeme říci, můžeme je tedy kriticky, nekriticky převzít, anebo se těmi zprávami můžeme intenzivně zabývat eh, na základě své vlastní zkušenosti, o což se pan Berman eh, pokusil a samozřejmě, že z toho potom vyplynou různá politická hodnocení těch závěrů Evropského účetního dvora. To je, eh, to leží, nebo je přirozeným důsledkem naší práce. To tak zkrátka je. Já jsem si poslechl to, co k tomu říkala Inge, co k tomu říkal pan kolega Ody. A v kontextu toho, že e, v německém překladu se tady objevuje taková věta, jako jak můžeme tady dále investovat peníze, že se tady e, promarnila miliarda a tak dále. Před několika lety jsme v tomto výboru zpracovávali a schválili zprávu z vlastní iniciativy, která se zabývala tím, jak Evropská unie nakládá peníze v, Afgan- v Afganistánu. A e, ta zpráva e, byla přijata v podobě, se kterou naprosto souhlasím, i s těmi pozměňovacími návrhy. E, Shodli jsme se v tomto výboru na to, že, je, jsou, že existují různé způsoby, jak vynakládat peníze v rozvojovém světě a že každý z těchto způsobů je zpět s určitými riziky. Eh, účetní dvůr mnoha z těchto rizik vyzdvihl. Otázka zní, jaké důsledky z toho vyvodíme samozřejmě, že to je politické hodnocení, které tento výbor musí ustát, který, které musí vydržet. Já se, Inge, eh, já si myslím úplně něco jiného, jsem naprosto jiného názoru, protože politický názor zkrátka do výboru patří. Protože se nás to týká. Eh, možná, že neda, nám nedají za pravdu. Možná, že uslyšíme věci, které se nám nelíbí, ale pokud tedy výbor chce, aby jeho výpovědi měly nějaký, nějaký politický dopad, tak zkrátka se této rozpravě nevyhneme. Když to řeknu vyhroceně, nemůžeme sedět ve věži ze slonoviny nemůžeme se neustále ujišťovat navzájem se, eh, s účetním dvorem, že ta situace je složitá. Pokud tomu tak je, tak se nemůžeme spokojit s tím, že eh, tady si tu kritiku neposlechneme. Samozřejmě, že to musí hrát roli při udělování absolutoria. Otázka zní, jaká ta role bude. Byl jsem také trochu eh, šokován tiskovou zprávou, kterou vydal účetní dvůr. To nebudu zastírat. Já vím, že tiskoví mluvčí tedy takto pracují. Vždycky se snaží o to, aby to vzbudilo pozornost v médiích. Nicméně ve výsledku, a Tajs to řekl, eh, ty mediální články nebo články v médiích skutečně vyznívaly tak, že jsme tady promrhali miliardu. Pokud je ale správné, když říkáme, že jakýkoliv způsob, jak dávat peníze skorumpovanému státu má svá rizika, pokud je tato věta správná, tak je to politické rozhodnutí, to, že ta rizika vezmeme v potaz, že je na sebe vezmeme. Eh, samozřejmě, že se eh, můžeme ptát, jaká rizika to jsou. Můžeme tu naši rozpočtovou pomoc provázat s určitými podmínkami v nejrůznějších oblastích. Můžeme si eh, klást nejrůznější podmínky. Já samozřejmě nerozumím té situaci v Egyptě úplně do detailu, ale to, že se tím zabýváme, To, že se zabýváme tím, eh, co závěry Evropského účetního dvora přináší do politické rozpravy, jaký, jaký mají politický dopad, to je správné. Zatím stojím. Já si myslím, že zkrátka tuto politickou rozpravu musíme vést mezi sebou, také se specializovanými výbory. Eh, já jsem velmi ochoten eh, se do té rozpravy pustit, protože to je, je to hodno jak ten jak to téma, tak e, náš výbor. Otázka zní, jak tedy e, odpovědět na tu základní otázku, která byla položena, jak tam dále vynakládat prostředky. Děkuji a nyní Bart Stas. Ik interessante Chci vám říci, že ta diskuse je velmi zajímavá a také se mi zdá, že účetní dvůr připravil kvalitní zprávu. Ve skutečně nás ten, ta zpráva nutí se zamyslet na řadu věcí a já jsem pro dialog s výborem DV. Já myslím, že to bude obohacení pro obě strany. Avšak ta diskuse je zajímavá, protože na jedné straně je nám jasně sděleno, co se nepodařilo a to je záslužné. Příliš často se hovoří poměrně nejasně a nastávají eh, situace, kdy je třeba věci pojmenovat. Můžeme se bavit o tom, jaký to má dopad eh, na tisk a jaké jsou vedlejší účinky, ale ta základní věc tu je a je třeba s ní dále pracovat. A musíme si klást otázku, zda investované prostředky jsou využity efektivně. A zda uznáváme, že existují rizika při takových investicích. Ano, může dojít k podvodům, to uznáváme. A myslím, že členové rozvojové výboru to vědí úplně přesně. Já bych eh, chtěl slyšet názor Evropské komise. jsou stanoveny určité cíle a pro financování řady projektů, které mají dosáhnout těchto cílů, jsou stanoveny finanční prostředky. Děje se tak efektivně a potom jakožto ESVČ nebo komise dbáte skutečně toho, aby to vše nebylo odkloněno e, zahraniční politikou. A tady, pokud hovoříme o Egyptě, kontextu zahraniční politiky. Je tu celá řada otázek, které byly posuzovány méně přísně vzhledem ke geopolitickému kontextu této země. A došlo k celé řadě věcí. My to dobře víme, ale nakonec vlastně se tím netrápíme a musíme mít odvahu o tom mluvit, protože při jiných diskusích budeme říkat, ano, my chceme dodržování lidských práv a postavíme se proti, pokud lidská práva nebudou respektována a pokud nastanou problémy v oblasti obchodní politiky. To vše bude mít přednost před lidskými právy. A tady je to podobné. Chceme, aby ta země se dostala do lepšího pořádku Vložili jsme tam prostředky a vidíme, že nedošlo k pokroku eh, údaje z indexu transparentnosti a korupce jsou, ta čísla jsou jasná. A vidíme, že zde skutečně bereme více v úvahu politickou situaci této země. A možná by stalo za to takhle přistupovat třeba ke Kongu. Já tam budu, já budu zpravodajem pro tuto zprávu. A myslím, že bychom měli být kritičtí vůči tomu, co se tam děje, protože je třeba se z toho poušit. si nemám pocit, že bychom měli za každou cenu být proti všemu a říct si, zpráva účetního dvoru je příliš politická. Je to zpráva, kterou jsme chtěli dlouho, kde se poukazuje na to, kdo za co odpovídá a bude třeba z toho vyvodit závěry. A myslím, že ta diskuse musí proběhnout. Ale je třeba také dbát toho, že vnější svět si přeje, aby naše prostředky byly řádně využívány. Proč tedy tak tímto způsobem? V Egyptě jsou vyšší rizik, rizika než jinde, protože tady se dávaly příplatky z rozpočtu bez podmínek a otázka tedy na komisaře Píbalka, protože on říká, no, e, to je tam a tam, ale je to tak jako skrytě. Žádné obecné dementy tady není. To znamená, že komise šle do vyšších rizik v Egyptě než jinde. Komu to teda prospěje, když se tam dává miliarda, když ti, kteří to mají dostat, to nedostanou? to prostě naopak poslouží těm, kteří to právě dostat neměli. Otázkou je, eh, co je se rozpočtem eh, a příplatky z rozpočtu, myslím si, že to je velice podivná argumentace, která posiluje nakonec ty, eh, kteří kritizují Evropu, protože říkají zjevně, tento parlament potřebuje lidi, Eh, kteří eh, dávají prst na ráno. A my to přece říkáme už velice dlouho a doporučujeme, že je třeba, abychom došli ke změně. A proti čemu se bráním, to je ta pracovní metoda. Tvrdit, že jste byli čtyři dny v Egyptě, já nepochybuji, že jste se tam setkal s celou řadou lidí, že komise z něj Evropské služby pro vnější činnost eh, se tam také účastnila, převedla vám jejich pracovníky, o tom vůbec nepochybuji, ale z toho vyvozovat obecné závěry, to tedy považuji za dost odvážné a to je metoda, kterou zásadně odmítám. Promiňte, ale odmítám ji skutečně. Děkuji. Dobře, takže já bych nyní požádal komise, komisi, kterou jsme si doposud neposlechli k tomuto tématu, aby k tomu řekla své a proto dávám slovo paní Jodiče z DG Devko. Prosím. Oui, euh, bonjour, merci. Dobrý den. Nejdříve chci poděkovat účetnímu dvoru za zprávu. Měli jsme řadu setkání k různým otázkám jsme poskytli odpovědi v textu a to bylo zveřejněno. A děkujeme i zpravodaji, který převzal a vnímal jednotlivé politické problémy. E, přesto bych chtěla, aniž bych hovořila dlouho, až jsem připravena také zodpovědět vaše otázky, chtěl bych zdůraznit dva nebo tři body, které souvisejí s tím, co zaznělo. Pro informaci, já jsem byla vedoucí spolupráce v Egyptě při eh, letech kritizovaných ve zprávě a nyní jsem vedoucím oddělení pro Egypt. Takže jsem byla zapojena do všech těch programů. A pokud jde o program 17 eh, milionů lidská práva, ten program končí v, v roce 2015, tak je možná příliš brzy vyvozovat obecné konečné závěry z programu, který je v půli cesty. Abychom byli přesní, je to pravda, jednání byla obtížná, protože 17 milionů na lidská práva, to bylo vlastně staženo z bilaterálního programu a museli jsme přesvědčit egyptské úřady, aby poskytli 17 milionů lidská práva, místo toho, aby to bylo určeno něco jiného, co by bylo možná více v jejich vlastním zájmu. Takže jsme měli za to, že je to krok vpřed v politickém dialogu, který nebyl jednoduchý a proto také probíhá rozvojová spolupráce. Kdyby všechno bylo jednoduché, tak by to nemuselo takto probíhat. V roce 2011 téměř žádný projekt nepokračoval z jasných důvodů, protože neexist, nebyla ustavená vláda, probíhá revoluce. Rok 2011 tedy nebyl skvělý z žádného pohledu, ale alespoň to byl začátek radikálních změn v oblasti politiky. A Měli jsme tedy 17 milionů v bilaterální oblasti, ale celou řadu opatření a podpor pro nevládní organizace. My jsme podporovali nevládní organizace, tedy takzvaní local heroes, místní hrdinové, za období Mubaraka i poté za Mursího a za vlády vojáků. Tedy je tu ještě mnoho práce před námi, ale z finančního prostředku je to skutečně hodně peněz, 120 milionů euro ročně ale v zemi, která má 20 milionů obyvatel, se těžko mění situace tak rychle. A pokud jde o práva žen, chci poděkovat zpravodaji, protože pochopil situaci správně. Práva žen v Egyptě jsou pošlapávána v minulosti, nyní a zřejmě to bude ještě dlouho trvat. Ale máme za to, že komise skutečně vydala velké prostředky a to, že podporovala aktivity na místní úrovni a kampaně jak týkající se e, mutilace ženských pohlavních orgánů, již za vlády prezidenta Mubaraka. To je bitva, na kterou jsme hrdi a myslím, že ten program byl dobrý. Co se týče průkazu totožnosti a dalších opatření, a to neznamená, že ta situace žen je dobrá, ale zdá se, že chceme zmiňovat tyto problémy na všech politických úrovních a chceme podporovat eh, i ty, kteří za to bojují. Co se týče rozpočtové podpory, není to na nás, kdo má o tom rozhodovat, to je záležitost Rady a parlamentu těch, kteří se o to starají, ale my se snažíme velmi přísně kontrolovat, kam prostředky směřují. Rozpočtová podpora, jak dobře víme, je, jsou prostředky, které jdou přímo do rozpočtu, tak vám neřeknu, že kontrolujeme každé euro, ale ty podmínky proto existují a u všech eh, sektorových rozpočtových podpor jsme vlastně nikdy nevyplatili všechny tranše. A v oblasti školství to vyplaceno nebylo a nebude to vyplaceno. Co se týče doporučení, jak o tom vážený člen Čečenovra hovořil, čtyři doporučení již byla realizována. U jednoho doporučení nesouhlasíme, tedy specifický podvýbor pro Public Finance Management. A čtyři jsme tedy zapracovali, vzali v úvahu a bereme je v úvahu v oblasti programování. A velmi rádi ukážeme za rok nebo dva změny, které proběhly, zejména pokud jde o rozpočtovou transparentnost, pokud jde o e, revizi kritérií způsobilosti, což už je v nových e, guidelines pro rozpočtovou podporu. Tedy děkuji. Dank, äh, liebe Děkuji mnohokrát, äh, milé kolegyně, milí kolegové. Diskuse ukázala, že tady máme různé názory, zpravodaj má jinou pozici než část výboru. To všechno způsobuje, že je to všechno živé. A je vidět, že na ty věci lze nazírat z nejrůznějšího úhlu pohledu. Současná situace Eh, vypadá teď tak, že na základě textu eh, bude třeba ještě popracovat a potom na závěr nám ještě slovo zpravodaje, pakliže bude chtít se chopit slova, tak přece jenom diskuse, tak velice krátce, dobře, tak uděláme ještě jedno kolo diskuse, kdo se ještě k tomu chce vyjádřit, takže pan kolega Gajer, prosím pěkně, a pan kolega Ody a potom na závěr dostane slovo pan zpravodaj, no. Já jsem eh, alarmován dvěma poznámkami. Za prvé poznámka paní Gresle, že přepíšeme celou tu zprávu a za druhé pan předseda, že je třeba na této zprávě dále pracovat. Zatím jsme postupovali takovým způsobem, že pracovní dokumenty se berou na vědomí, diskutuje se o nich a je v rukou zpravodaje, eh, jak se bude udělovat absolutorium, zda ano či ne, k nejrůznějším modum. To, je dopos, to byl do, dosavadní postup, ale jestliže začneme teď měnit pracovní dokumenty, eh, do jiných zpráv, tak bych rád věděl, kudy se to bude ubírat a podle jakých pravidel bych tedy velice rád věděl. Podle toho, jak to chápu já, eh, tak jak jsme postupovali čtyři roky, pak tato, pra, tento pracovní dokument kolegy Bjermana je pracovní dokument, eh, který ležel v odpovědnosti sociálních demokratů a e, to dál e, a kter, a sociální demokraté pověřili kolegu, aby vypracoval tuto správnu no a potom se tady o tom hlasuje. Pakliže tedy se plánuje nějaký jiný postoj a postup k této zprávě, tak prosím, aby mi to bylo sděleno. E, děkuji mnohokrát, pane kolego to asi jste mi neporozuměl. Otázkou samozřejmě je, jaké doporučení dáme zpravodaji, pakliže e, existuje nezhoda tady ve výboru co do otázky, zda tedy e, se sdílí to, co napsal ve zpravodajovi nebo ne. My mu musíme prostě říct nějaký facit a je tedy rozhodující otázka, jak se bude postupovat. V minulosti tomu bylo většinou tak, že pracovní dokumenty Eh, pravidla eh, byly konzenzuálně přijaty, ale máte naprosto pravdu, že jsme to formálně nepojednávali jako zprávu s předkládáním pozměňovacích návrhů. Takže paní Gresle a potom pan zpravodaj. No, eh, postaráme se o to, že to půjde do pléna a potom to prostě přepíšeme. Tak jsem to měla. Já chci jenom říci, že v odpovědi Evropské komise jsem nedostal odpověď na to, zda článek 28, který podmiňuje uplatnění Evropského nástroje pro spolupráci a partnerství, je dodržen pro vyplácení těchto prostředků. Ja, kann man diese Frage äh, beantworten? Můžete poskytnout odpověď na tuto otázku? Oui. Oui, no, excusez-moi. Oui. Já se omlouvám. Ano, pro nás samozřejmě to dodržováno je, ale já bych chtěla zdůraznit, že tato rozprava již proběhla a my máme za to, že děláme maximum pro to, abychom dodržovali vše, co je požadováno a vše, co předpokládá finanční nařízení, samozřejmě. Voilà. Vielen Dank. Und zum Abschluss. A na závěr ještě pan kolega zpravodaj. Takže pane Bermane, máte slovo. Ano. Některé věci mě v té diskuzi skutečně překvapily. A sice to, že mi bylo řečeno, že nemám tam jezd, že nemám jezdit na místo, aby, abych se podíval, jaká je situace, když jsem při tom zpravodaji. To mi připadá být zvláštní. Eh, já jsem byl novinář, to znamená, že mi připadá být normální někam jet, tak abych se podíval, jak to tam vypadá. Já si myslím, že jako poslanci parlamentu zkrátka musíme na daná místa jezdit, eh, podívat se eh, na to, jak to tam vypadá, hovořit eh, s nejrůznějšími lidmi. Pokud mě Ingeborg Gressle bude tlačit do kouta, tak si nemyslím, že by to bylo dobré a není to ani důstojné. Eh, nemyslím si, že by to bylo nutné v našem parlamentu. Já jsem samozřejmě ochoten eh, reagovat na všechny vaše připomínky, zapracovat je eh, do dokumentu, přeformulovat ho, pokud to bude potřeba, protože určitě potřebuji širokou podporu při schvalování, ale mám tu dva nebo tři konkrétní body. Odpovědi komise, kterých se nám dostalo. Šlo o to, do jaké míry jsou tedy doporučení realizována. Já bych k tomu rád řekl, že komise konstatovala, že zjištění účetního dvora často nejsou eh, naplňována nebo dodržována eh, to eventuálně mohu do toho dokumentu zapracovat a doplnit. Samozřejmě, že nemusíme přebírat všechno, co nám účetní dvůr řekne, to ani není dobré a potřeba. Evropský parlament musí ovšem zaručit to, že tady bude správně plnit svůj úkol a jeho úkolem je to, že bude formulovat politickou analýzu. Pokud bychom neměli plnit tento úkol, tak nás nemůže překvapit, že jiné instituce přijdou svou vlastní politickou analýzou a to se potom objeví v tiskových zprávách. Tisk, eh, tisk to potom využije a bude to mít obrovský dopad na veřejnost. Musíme si tedy uvědomit, a i Evropský účetní dvůr si musí uvědomit, jaký e, dopad taková prohlášení mají. Přihlásila se paní kolegyně Gressle, pan Jean-Pierre e, Odi, zástupce účetního dvora pan Pinkston a potom ještě pan zpravodaj. Nicméně v 11 e, hodin 50 minut bych tu diskuzi chtěl ukončit. Nechci, abyste mi špatně rozuměl. Já jsem vám neříkala, že tam nemáte jezdit. My to taky tak děláme, také jezdíme tam, kde máme analyzovat situaci. Ale eh, nechci, aby to eh, byla jediná, eh, jediný zdroj informací. Tady šlo o pokus ten audit nahradit takovouto návštěvu a proti tomu se bráním. Děkuji. Jean-Pierre. Bon, alors, je trouve que la réponse de la commission... Já myslím, že odpověď komise je poměrně nepřesná, co se týče respektování podmínek nástroje sousedství a partnerství. A já se zeptám člena účetního dvora, který zná veškerá nařízení, tedy zdá pravidla, která podmiňují využívání prostředků evropského nástroje partnerství a sousedství jsou dodržována. Odpověď je ne. Um, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval všem i těm, kteří nesouhlasí se zjištěním Evropského účetního dvora. Ale ať už s tím souhlasíte nebo nesouhlasíte, Eh, s fakty, zjištěními. To je samozřejmě na každém jednotlivém poslanci tohoto parlamentu, tohoto výboru, nicméně fakta zůstanou fakty, skutečnostmi. To je jedna věc. A druhá věc. Samozřejmě, že komise a především příslušný útvar, eh, tedy odpověděl na celou řadu bodů. Eh, já jsem si probíral o víkendu i odpovědi komise a když eh, jsem si to přečetl velmi eh, pečlivě, tak jsem získal dojem, že souhlasí s podstatnou částí zjištění, ať už jsou to lidská práva. Pokud budete chtít, tak budu citovat odstavce 41. Tady říkáte, že nebylo dosaženo žádného pokroku v oblasti lidských práv. Potom zmiňujete 54. Eh, září 2012 po konci auditu. Tady eh, je také vaše poznámka 46a, to je zase po době skončení auditu. Nejsem si jist, jestli si jako myslet, tak jistá odstavcem 48. Možná, že bude nejlepší, kdybyste si to ještě jednou přečetl, tak abyste věděla, co říkáte. Já si myslím, že toto stanovisko není úplně opatrně zvoleno. Odstavec 51. Druhá část. Tady komise přiznává, že věci eh, neprobíhaly tak, jak bychom chtěli. 52. Korupce. Eh, na konci 50 dvojky e, opět, 55, komise přijímá a tak dále. Mohl bych pokračovat. To znamená celkem za to. E, samozřejmě komise říká, že není spokojená se zjištěnými účetního dvora, ale já to samozřejmě chápu. Chápu, že nejste spokojeni e, se zjištěními účetního dvora, ale měli byste pochopit, že naším cílem není to, abychom komisi uspokojovali. My jsme účetní dvůr a pracujeme v zájmu Evropského parlamentu, daňových poplatníků, e, evropských občanů a proto trváme na tom, aby všechna čísla, všechny skutečnosti byly velmi pečlivě prověřeny. Vyslechl jsem si vaše komentáře. A proto se ptám, jestli je představitelné, že Eh, pouze ta konstatování, kde komise souhlasí, jsou tedy vloženy do dokumentu o udělení absolutoria. Tak to byste to chtěli? Vy říkáte, že eh, pokud komise nesouhlasí jako zadavatel auditu, tak eh, my, parlament, tedy, my jako parlament ta konstatování nepřijmeme. Já si myslím, že takto to nemůžete myslet vážně. Zřejmě jsem to špatně pochopil. Kolegy. Kdo to navrhl, milý kolego? A eh, kolegy Pinks. No, no. no I just listen carefully. Já jsem uh, pečlivě poslouchal, i pan ředitel vedle mě pečlivě poslouchal a rád bych se držel faktů a konstatování. Pokud je budete spochybňovat, tak dobře, ale přijďte s konkrétními dokumenty, s konkrétními uh, fakty, můžeme se o tom bavit tři, čtyři dny od rána do večera e, každý den. Ale musíte přinést nějaká fakta, nějaké dokumenty. Není možné pouze to, abyste říkali, a dobře, je tomu tak nebo jinak, toto říká tisk a tak dále. Dovolte mi, pane předseda, abych e, skončil tím, že ten dokument samozřejmě má politický dopad, toho jsem si vědom byť to tady není účel toho auditu. Nicméně to mělo politický dopad. Já jsem o tom diskutoval i s výborem AFET. A obecně jsme se shodli na veškerých bodech auditu výboru pro zahraniční záležitosti tohoto parlamentu. Eh, v červenci. V červenci jsme vedli, vedli dlouhou zajímavou diskuzi, stejně zajímavou, stejně dlouhou jako dnes. A obecně jsme se byli schopni shodnout na všech závěrech. Není to tolik odstínů šedi, jak říkala paní Gressle nebo další. Ehm, snažíme se být co možná nejpřísnější a co možná nejjasnější. To je tedy náš záměr. A dovolte mi, abych na závěr řekl jednu jedinou věc. Samozřejmě, že pan poslanec má plné právo nesouhlasit s určitými částmi eh, zprávy účetního dvora. S tím souhlasím. Děkuji. Děkuji. A nyní předávám slovo Uh, okay. Very short, maybe. Very short, please. Monsieur ale prosím velmi, velmi stručně. Pane předsedo, ta situace je velmi vážná. Pokud jde o uplatnění právního základu, komise říká, my eh, respektujeme a účetní dvůr říká, že to není respektováno a je to nesmírně vážné. Já, pane předsedo, vaší autoritu, byste měl požádat eh, inspekci, abychom zjistili, co se v děje v tomto oddělení a aby to bylo ještě prověřeno s příslušným komisařem. Pokud komise tedy čerpá prostředky bez dodržení právního základu, tak je třeba také vyvodit z toho sankce. To je nesmírně závažné. Inge Gressle. A potom... Please. do you like to take the floor? Paní Juriče, chcete se uh, ujmout slova? Velmi stručně bych ráda zdůraznila, že i my eh, dbáme na zájmy daňových poplatníků, eh, neposloucháme pouze účetní dvůr. Samozřejmě, že nám leží na srdci prostředky daňových poplatníků, protože jsou to naše vlastní prostředky mimochodem. Nejsme tady proto, abychom byli eh, spokojeni nebo nespokojeni, to je samozřejmě práva, ze zpráva a práce účetního dvora. Zároveň jsme si ovšem uvědomili, eh, jaké jsou tu nedostatky, eh, jaké jsou problémy v Egyptě. Nemyslíme si, že by v Egyptě bylo všechno v pořádku, ale trváme na tom, že děláme a dělali jsme všechno, co je v našich silách pro to, abychom zlepšili zprávu veřejných financí v Egyptě, abychom bojovali proti korupci. Byli jsme prvními dárci v Egyptě během éry eh, Mubaraka, kteří tedy vstoupili na ministerstvo financí. Od otevřeli jsme komunikační kanály. Eh, to se nám samozřejmě nepodařilo během jednoho roku nebo dvou eh, a eh, snažili jsme se tedy vytrvale měnit korup- skorumpovanou zemi, která má velké nedostatky, o tom víme. Samozřejmě, že v mnoha bodech s vámi souhlasíme. Uvědomujeme si to. Velmi děkuji. Ja, vielen Dank. Zum Abschluss. Děkuji. A na závěr pan zpravodaj. Potom už nejsou žádné připomínky, žádné připomínky ani ze strany zpravodaje, takže děkuji mnohokrát. Eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, vždy skutečně angažovaně diskutuje na rozdíl od toho, co si myslí ostatní. Takže děkuji mnohokrát a doufám, že budeme moci přispět k věcnému vyjasnění. A teď se dostávám k dalšímu bodu programu a to je zvláštní zpráva k tématu číslo 8 2013. Rovněž se jedná o rozvoj venkova a zpravodajkou je Edith Hercog. Teď jsem ji právě před chvilkou viděl Then maybe you can give the floor to the Court of yep. Auditors member. Okay, I will, Samas. I will give the floor to the Court of Auditors. Ha, Samas. Takže slovo dostane účetní dvor. Pane Samasi, máte slovo, prosím pěkně. Děkuji, pane předsedo. Pan Samas má slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážené poslankyně, vážení poslanci výboru pro rozpočtovou kontrolu. Zpráva účetního dvoru se týká podpory evropského rozpočtu pro zvyšování ekonomické hodnoty lesů. A chci říct si na začátku, že naše závěry a celkové závěry jsou takové, že pro komise nemohla prokázat, že evropské prostředky, které byly vynaloženy, zvýšily ekonomickou hodnotu lesů. A to je naše hlavní zjištění a to je hlavní výsledek toho, co jsme chtěli předvést ve vašem výboru. A velmi to souvisí s obecnějším zjištěním, které e, se stále zopakuje a které je také v naší zprávě o rozvoji venkova. Komise nepřijímá tedy přístup založený na výsledcích a činí tak až na konci programu a snaží se prokázat a ukázat, že evropské prostředky, které byly vynaloženy, přinesly výsledky, které byly původně zamýšleny. Proč tomu tak bylo v tomto případě? Máme na to dvě odpovědi. První odpověď je, že pokud to srovnat, a my jsme nemohli srovnat čísla, ten na počátku plnění programu a na konci plnění programu neexistovaly aritmetické hodnoty, které by bylo možné srovnat a vyvodit závěr, že na konci tohoto programu hodnota lesu se zvýšila. Samozřejmě s přilédnutím k jednotlivým faktorům. Naše druhé zjištění týkající se nárostu ekonomické hodnoty lesů bylo, že nedošlo k jasné mezi způsobilosti, mezi tím, co mohlo být financováno z tohoto opatření a tím, co nemohlo být financováno. A mělo by být možné ukázat, že ekonomická hodnota lesů se zvýšila, kdyby komise byla vybrala specifické kroky, které z legislativní definice nebo ze svého charakteru sami o sobě zvyšují ekonomickou hodnotu lesů. Ale tady jsme zjistili, že přístup k financím byl tak široce definován, že nedošlo k jasné definici sam, sami o sobě těch kroků, které by zvyšovaly ekonomickou hodnotu lesů. Potom tedy nastala otázka, proč komise a členské státy spolu, spolu s komisí dospěli právě k tomuto bodu. A my jsme vlastně měli dvě hlavní zjištění. Neexistovala příslušná studie, co se týče potřeb. A bez takové studie o potřebách není možné vytvořit přiměřené cíle. A pokud nemáte tyto cíle, ty výsledky nemohou být měřitelné na základě původních potřeb. A naše druhé hlavní zjištění bylo, že nastal problém z hlediska nedostatečné proporcionality, která by souvisela se skutečnými potřebami zemědělských farem a financování těchto zemědělských podniků. Tedy naše hlavní závěry a doporučení jsou v souvislosti s problémy, které definují v oblasti norem, ale také jejich naplňování. A proto se domníváme, že i když se normy změní, ten problém přetrvá. Pokud eh, slabiny a nedostatky při procesu regulace nebudou napraveny. Je tu také jedno vysvětlení, jedna odpověď, které nemůže být eh, Evropským učitelem přijato o čerpání finančních peněz EU, aniž by bylo možné získat komise prokázat, ukázat, že výsledky jsou přítomny a že tedy ty a na také tohoto přístupu který vlastně jde od konce zpět, je možné napravit do budoucnosti jejich postup a ukázat na konci programu ty výsledky, které byly původně předpokládány a že tedy se dosáhlo těchto výsledků. Děkuji mnohokrát. Eh, Děkuji. Nyní tedy předám slovo paní zpravodajce, paní Hercog, prosím. Děkuji, pane, pane předsedo, eh, budu muset za chvíli odejít eh, nebudu mít tolik času, jako jsme eh, měli na tu předcházející zprávu. Ráda bych nejprve vysvětlila, proč jsme si zvolili jinou pracovní metodu než u těch předcházejících zpráv. My jsme tedy Eh, diskutovali o celé záležitosti s komisí za přítomnosti stínových zpravodajů. Diskutovali jsme o tom se stín, eh, s účetním dvorem a eh, podpora, které se mi dostalo od sekretariátu výboru KONT, především od Filipa, musím říct, že to bylo neocenitelné, že všichni kolegové přistupovali k celé záležitosti velmi konstruktivně a proto si myslím, že závěry a budoucí řešení mm, se nesou Eh, v jednotném duchu. To znamená, že určitě najdeme společné řešení, nesnažíme se spíše hledat eh, vyníka. Ráda bych řekla, že blahopřeji účetnímu dvoru k tomu, že si zvolili toto téma. Je to malá částka, 137 eh, milionů euro. Není to velká částka, nicméně to znamená, že z hlediska částky to není moc. Nicméně z politického hlediska to má obrovský význam pro Evropskou unii, a to jak ve finančním, tak ve nefinančním smyslu, protože eh, to pokrývá 40 evropského území, zároveň tady pracuje 5 evropské populace, ať už v lesnictví, anebo v eh, odvětví, která jsou s lesnictvím spojena. To znamená, že to je samostatný hospodářský sektor eh, zároveň eh, poskytuje les kyslík a je to největší spotřebitel oxidu uhličitého, protože pohlcuje eh, uhlík, zároveň eh, zadržuje vláhu, což je velmi důležité. Proto si myslím, že právě les a lesnictví má velký význam z hospodářského hlediska a měl by mít význam i v našem smýšlení. Jak jsem řekla, Eh, bylo velmi moudré, že jsme se rozhodli věnovat této velmi malé kapitolce a zamyslet se nad tím, jak tedy eh, dobře investovat prostředky eh, v této oblasti, tak abychom zvýšili hospodářský význam lesa v duchu opatření 122. V tomto případě jsme tedy zjistili společně s účetním dvorem, že komise zřejmě nebyla schopna mm, zavést ve členských státech dostatek opatření, pokynů a zároveň mám pocit, že členské státy někdy eh, přesahují možnosti své suverenity, když nakládají s veřejnými evropskými prostředky. Pokud s nimi nakládají, tak s nimi musí nakládat eh, transparentně, eh, spravedlivě a my musíme tedy to prověřovat a proto tedy nejsem ochotná, pravděpodobně ani kolegové nebudou souhlasit s tím, že to spadá do suverenity členské členských států a musí, mohou si s tím eh, dělat, co chtějí. Eh, mohou si s tím dělat, co chtějí, pokud do toho nebudou zapojeny evropské veřejné prostředky. Eh, v čem tedy spatřují ty nejdůležitější body a kde tedy bychom mohli očekávat zlepšení? Je velmi obtížné uznat, nebo zjistit, jaká je evropská přidaná hodnota. My jsme tedy investovali 137 nebo 534,72 milionů euro, eh, to tedy víme, ale jaká je přidaná hodnota na evropské úrovni, ať už přímo nebo nepřímo. Já si myslím, že to, eh, tím se musíme zabývat ale zároveň souhlasím s tím, že hovoříme o lese. Les to není jednorázová, jednoletá záležitost, to znamená, že to vysadíte, sklidíte a eh, tím to eh, skončilo. Je to záležitost na 50-60 let, to znamená, že otázky, které se tu nabízejí, jsou velmi složité. Je eh, složité najít vhodná kritéria, vhodná opatření, přesto s tím musíme něco učinit. A já bych vám ráda uvedla některé příklady, jak tedy můžete zvýšit ekonomickou hodnotu hodnotu eh, lesa. Pokud přemýšlíte o tom, že tedy dáte eh, lepší rukavice lesním pracovníkům, tak to samozřejmě souvisí spíše s jejich lepšími pracovními podmínkami než s ekonomickou hodnotou lesa. To znamená, že v tomto případě pravděpodobně nemůžeme hovořit o zvýšené ekonomické hodnotě lesa. Na druhé straně si myslím, eh, že nejlepší příklad, který jsem našla, je digitalizace lesa to znamená digitální senzory v lese, tak abychom přesně věděli, jak ty stromy rostou, jak se vyvíjejí, jak vypadá konkrétní strom do budoucna. To znamená digitalizace lesa je z mnoha důvodů jeden z nejlepších příkladů eh, zvýšení ekonomické hodnoty lesa. Je to příklad z Rakouska a myslím si, že je velmi eh, dobré takto popsat, že eh, les tak může získat další ekonomický význam. Já vím, že je eh, velmi obtížné říci, jaká by přesně měla být kritéria, nicméně na to musíme dále pracovat. Kromě toho je to jedna závažná otázka. Kdo může dostat finanční pomoc? To opatření jasně stanovuje, že finanční pomoc pro les eh, vlastněný soukromým vlastníkem, asociací nebo obcí. A to znamená, že je jasně stanoveno, eh, kdo může eh, tu pomoc přijmout. A přesto se stalo, že tu pomoc nebo ty prostředky získal poskytovatel lesnických prací lesnický, nebo služeb v rámci lesnictví. Další věc. Jaká jaký je správný koeficient eh, při udělování prostředků eh, v rámci této kapitoly. Milí kolegové, pokud se stane, že na 3 hektary lesa utratím 1,2 milionu euro, tak mám určité pochybnosti, jestli, jestli je to správně. Jakou hodnotu takový les má? A nebo naopak, pravděpodobně ty peníze nebyly všechny investovány do těch třech hektarů, ale otázka zní, kde tedy skončily. To znamená, že kritéria přiměřenosti toho, jak eh, ty peníze jsou zpěty s danou půdou, s daným lesem a jak také můžeme lépe definovat vlastníky lesa, eh, tak abychom jim mohli poskytovat pomoc. Já si myslím, že to je velmi důležitá záležitost, velmi důležitá věc. Členské státy samozřejmě mohou učinit všechno, co mohou. E, nemohou se pouze vymlouvat a říkat, že my v Bruselu e, o tom víme víc a že to můžeme udělat lépe. Já si myslím, že e, to není výmluva. Nejde totiž pouze o hospodářská kritéria velmi ráda eh, tedy říkám, že se nám dostalo pozitivní odpovědi od eh, komise. Eh, monitoring tady chybí komise říká, že tedy poskytne prostředky a pak to pro ní končí a je tedy e, na členských státech, aby v rámci principu subsidiarity řešili jejich použití. A tak tím je to jasné. Já si myslím, že e, tím to nekončí a že na úrovni komise musíme vypracovat dobrý systém monitorování a e, realizovat ho tak, aby dobře fungoval. Ráda bych řekla, že právě les je jeden z hlavních subjektů evropské legislativy jako takové a proto se domníváme, domnívám, že pokud tedy poskytujeme eh, vlastníkům lesů eh, finanční prostředky, tak je v jejich zájmu, aby nám o těch lesích poskytli data. Nedávno vytvořený Eh, vytvořená Evropská observatoř pro sledování sucha, anebo Evropský systém informací o lesních požárech, které vznikly v rámci společného výzkumného střediska. Tyto instituce tedy sbírají informace, které jsou důležité, které jsou ku prospěchu vlastníků lesa a já si myslím, že tímto směrem se musíme i nadále eh, vydávat Musíme tedy mít více informací o lesích a díky tomu navrhovat lepší legislativu v zájmu lesu. Jak už jsem řekla, je velmi dobré, že se účetní dvůr rozhodl tuto zprávu sepsat. Je výtečné, že přinesly celou řadu myšlenek, které jsou obecné, horizontální povahy, eh, ale musíme zároveň i naznačit jedno, jednoznačný směr, kudy se máme dále ubírat. Eh, v podstatě jsme to s komisí probrali, eh, všichni jsou tedy ochotni pokračovat v tomto smyslu. Domnívají se, že tedy musíme eh, odvést ještě velký kus práce. Dovolte mi, abych k tomu zmínila ještě jednu poslední věc. Pokud se podíváme na lesy v Evropě, tak zjistíme, že se tady nabízejí především dvě otázky, které nejsou obsaženy v této kapitole a které nejsou zmíněny podle mého názoru ani v žádné jiné kapitole, která se zabývá lesem. A přesto se jim do budoucna musíme velmi eh, pečlivě věnovat, protože budou mít na les významný dopad. O čem hovořím? Eh, na jedné straně jsou to budoucí škody, které budou způsobeny eh, lesními požáry a bouřemi. Viděli jsme to na Sardíny eh, a jinde. Já, my jsme tedy poskytli zvláštní pomoc Portugalsku, Řecku, Španělsku, protože eh, měli velké lesní požáry. Já si myslím, že to je že to má velký ekonomický dopad na lesy, to znamená, že bychom se pravděpodobně měli zamyslet nad tím, jak můžeme lépe eh, vypracovat kritéria pro měření takovýchto rizik, tak abychom ty peníze tam věnovali již předem, abychom tak, se takovýmto škodám vyhnuli. Pravděpodobně se všichni můžeme shodnout na tom, že tady ještě musíme eh, pokročit do budoucna, eh, tedy musíme vytvořit příslušné metody a e, spojit finanční prostředky s, s dobrým prosazováním, monitoringem. A poslední věc, kterou bych ráda připomněla a domnívám se, že to má stejný ekonomický dopad na les a bohužel je to e, výsledek především krize v roce 2008. E, v mnoha členských státech, včetně té mé, dochází k legál, nelegálnímu kácení. Jsou tu chudí lidé, kteří žijí na venkově, nemají peníze na e, topení, to znamená, že jdou do lesa, tam si něco nelegálně skácí. Oni nemyslí na ekonomický význam lesa, ale chtějí zkrátka mít doma teplo, teplo pro svoji rodinu. E, pokud se to stane v lese, e, který má 200 hektarů, já samozřejmě tomu rozumím, ale pokud eh, nastane to, co se stalo vedle mé vesnice, eh, je to 20 eh, hektarů lesa, který spadá pod ochranu Natura 2000, velmi cený les, na, které se, na který se tedy získaly prostředky Evropské unie, tak si myslím, že je to problém. To znamená, že bychom měli zabránit nelegálnímu kácení Samozřejmě, že nezávisle na suverenitě členských států se tomu musíme věnovat na evropské úrovni. To je tedy všechno a ráda bych řekla, že Eh, tady stále platí ten velmi krásný citát. Až se pokácí poslední strom, uloví poslední ryba, tak zjistíme, že nemůžeme jíst peníze. To znamená, že skutečně les pro nás má hodnotu, eh, má hodnotu pro životy naše. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní tedy předám slovo komisi. Ještě jednou panu Suzovi, prosím. Again, many thanks, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, paní Hercog. Děkuji všem členům výboru. Chci vám poděkovat za tuto možnost eh, si vyměnit názory týkající se podpory zvýšení hodnoty eh, lesů Chci poděkovat eh, paní zpravodajce a kolegům za specifická doporučení. Komise má za to, že ekonomické zlepšení vygenerované investicemi z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, že těchto cílů bylo dosaženo a přispěli ke zvýšení hodnoty lesů. Nicméně nemůžeme zapomenout, že v roce 2014 vlastně jsme na začátku celého programu a ten program bude pokračovat v roce 2015 a u lesnických opatření bude eh, pokračovat ještě dále. A vlastně je třeba vzít v úvahu přirozenou délku programu. A to, že tento program není využíván v osmi členských státech, kde které představují 40 soukromých lesů v Evropské unii. Lesnictví v Finsku a Švédsku jsou atypické, jsou velmi ziskové díky eh, podmínkám růstu a průmyslovým podmínkám a švédské úřady nepovažují eh, lesnictví jako obor, který potřebuje podporu ne každé opatření je potřeba v každé programovací oblasti. Když hodnotíme příspěvky ke zlepšení ekonomické hodnoty lesů, různé faktory jako funkcionalita a udržitelnost musí být vzat v úvahu. Přesto je třeba poznamenat, že v oblasti lesnictví to trvá déle, jak uznala zpravodajka, kdy tato opatření musí být uplatňována ve srovnání s jinými oblastmi a nejen kvantitativní, ale i kvalitativní hodnocení je důležité. A po roce 2013 v dalším programovacím období současná opatření, která jsou analyzována a investice do lesnictví a zlepšení životaschopnosti lesů budou součástí eh, lesnického balíčku. A pokud jde o ohrožení bouřemi, tak to přetrvá i do budoucího období. Další aspekt, kde budeme nadále usilovat o podporu ze strany EU, bude pomoci a tomu, aby lesnictví tlumilo klimatické změny a aby poskytovalo také příslušné služby. Pokud jde o osvědčené postupy v řízení budou odděleným opatřením. Pokud je o využití nové lesnické strategie, dokument, který byl předán parlamentu a radě, který vyhodnocuje potřebu odvětví a také bere v úvahu rozvoj a i další politické nástroje a zajisté lepší koordinace, více koordinace. A nesmíme zapomenout, že nejsme sami, kdo se zabývají potřebami lesů. Máme další nástroje, Life Plus, fondy soudržnosti, nebo Horizon 2020, které se týkají také výzkumu a vývoje. Ale či se dostat k, ke koncepci současných opatření. Komise se snažila reagovat na některé komentáře účetního dvora během eh, trialogu o budoucnosti SZP. A nové nařízení o rozvoji venkova obsahuje definici lesů, kde při podpoře členské státy musí využít tuto definici anebo uplatnit jinou definici, která vychází z národní legislativy. V takovém případě ta eh, definice musí být upřesněna v programu rozvoje venkova. A pokud je o snahy během trialogu, nařízení nyní jasně bude uvádět, že investice do zlepšení ekonomické hodnoty lesů musí být opodstatněné v souvislosti s očekávaným zlepšením lesů z jednoho či více majetku. Pokud jde o realizaci, která probíhá, byla načerpána ponaučení, která budou využita v následném období, zejména skrze řízení v rámci příslušných procesů. A komise již poskytla tyto dokumenty členským státům a je třeba také říci, že zásada subsidiarity dává možnosti a členským státům a regionům při uplatnění jednotlivých opatření. A nesmíme zapomínat, že lesnictví není předmětem společné politiky, ale programy budou určitě respektovat eh, legislativu EU v každém případě. Komise má za to, že specifické potřeby měly být řešeny a definovány na národní a programové úrovni příslušnými regionálními a národními orgány a jsme přesvědčeni, že musíme pokračovat v definici základních podmínek způsobilosti, které by však neměly být přesnější, pokud je o výběr kritérií. A to by také mělo být v příslušném programu pro rozvoj venkova. Spolu s členskými státy komise připravuje nový rámec pro monitoring, o kterém jsme již dopoledne hovořili. A v rámci tohoto nového nástroje pro monitoring budeme mít také škálu eh, příslušných indikátorů. Když mi dovolíte, pokud jde o výsledkové indikátory, chtěl bych zmínit na Půda, lesů, která má zlepšit vodohospodářské opatření. Půda, která v lesu, která má zlepšit situaci z hlediska zemědělského. Ukládání uhlíku z hlediska rozlohy lesů. A to bylo jenom několik konkrétních příkladů. Komise se domnívá, že rozumna, rozumný poměr lesů, které jsou podporovány těmito opatřeními, mělo být předmětem příslušných eh, plánů řízení. A, a musí být také uvedeny v, program, v, pro, v oblasti programování. Určitě oproti současné situaci. A také se domnívá, že prosazování těchto iniciativ bude, bude adekvátním výrazem řešení připomínek účetního dvora. Děkuji vám mnohokrát, dámy a pánové. Děkuji mnohokrát. A teď se dostávám k otázce, abych se zeptal, zda máte nějaké připomínky, otázky. Zdá se, že tomu tak není. V tom případě bych rád na závěr ještě jednou dal slovo. Samozřejmě paní Hercok, ale ještě se chcete, zda účetní dvůr se chce ještě k něčemu vyjádřit, není tomu tak, takže předávám opět slovo paní Herco k závěrečným poznámkám. A můžete rovnou pojednat i tu obecnou část. Eh, děkuji kolegové, děkuji také komisi, děkuji účetnímu dvoru za jejich spolupráci. Zapomněla jsem říct jednu věc. Domnívám se, že Eh, velkého pokroku jsme tedy dosáhli, když jsme předložili novou legislativu v oblasti společné zemědělské politiky. To znamená, že k určitým změnám už došlo a já si myslím, že zpráva eh, zemědělského výboru a eh, práce pana Kosampos byla velmi důležitá. Dovolte mi, abych ještě zmínila jednu zmní věc. Velmi krátce. Já budu opouštět Eh, Evropský parlament. Eh, procházela jsem eh, svoje témata v jednotlivých výborech a zjistila jsem, že některé věci nebyly úplně zacíleně. Nicméně společně s plným Sarmasem jsem tedy odvedla důležitou práci. Ráda bych tedy se podělila s kolegy o svou zkušenost z práce v parlamentu. Jde o to, že často eh, rádi projevujeme svoji spokojenost eh, s lidmi, eh, se kterými pracujeme. A když jsem přišla do Evropského parlamentu před sedmi lety, tak můj úřad přijal usnesení a Eh, je to usnesení, které dáváme těm, se kterými jsme spokojeni. Je to usnesení, eh, který se, které se tedy týká jednacího řádu Evropského parlamentu. Nic, eh, to, není to nic zakázaného. Pokud jde o návrhy, které tady měli kolegové v mém úřadě, pokud jde o konání, zasedání in kamera a tak dále. My jsme tedy rozdali eh, ocenění lidem, se kterými jsme mohli, měli příležitost pracovat a se kterými jsme měli to potěšení pracovat. Skutečně eh, je to ocenění eh, za spolupráci a Ráda bych vám tedy předala toto ocenění za spolupráci mezi lety 2004-2013 eh, panu Joannisovi Sarmasovi jako zástupci Evropského účetního dvora. Děkuji. Ja, vielen Dank. Eh, Děkuji. Děkuji mnohokrát. A... Eh, Herzog Děkujeme paní kolegyně Hercogové a srdečně blahopřejeme panu Samamarcovi za toto ocenění, za tuto cenu, kterou získal. Děkuji. Milí kolegové, milé kolegyně, tím jsme tedy skončili. Dostáváme se na závěr našeho programu pro dnešní dopoledne. Nicméně čeká nás ještě nabitý program eh, dnes odpoledne a zasedání začne již ve 14 hodin. To znamená, že eh, vás na to upozorňuji a prosím vás, abyste eh, tady byli již ve 14 hodin. Takže prosím, děkuji a jednání končím do 14 hodin.